Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a stop. Milí kolegové, myslím, že začneme. Je 2.35 a já tady zaskakuji za paní předsedkyni dnes, protože se připravuje na trialog o AIFM, takže tady budu dopoledne já a uvidíme, jestli se stihne vrátit na odpoledne. První věc, o kterou vás chci poprosit, je přijetí návrhu pořadu jednání. Pokud nikdo nenavrhuje žádnou změnu, tak si myslím, že budeme program považovat za přijatý. Kromě toho tady mám několik sdělení jménem paní předsedkyně. Vím, že některým kolegům dělal, dělal starost počet eh, mimořádných zasedání ve Štrasburku. Já sama si také myslím, že to je veliká zátěž pro poslance, ale bohužel objem práce, který máme tady na výboru, znamená, že, a dohodli se na tom také koordinátoři, prostě není žádný jiný způsob, jak to zvládnout, protože komise produkuje novou a novou legislativu a prozatím budeme muset mít ve Štrasburku mimořádná zasedání. Také jsem chtěla něco říci k tisknutí eh, dokumentů na schůze. Asi jste si všimli, kolik máte na svých stolech papíru. Um, oproti minulým letům je to tedy jinak. Dříve jsme zjistili, že se v různých fázích postupu stejný dokument tiskl několikrát a teď asi třikrát. Není to tedy příliš dobré pro životní prostředí, takže bylo přijato rozhodnutí a to bylo potvrzeno, že se bude všechno tisknout pouze jednou. Bude to stále na webových stránkách výboru, takže se samozřejmě v těch jednotlivých fázích celého postupu k tomu dokumentu můžete vracet. A pokud někdo potřebuje další dokumenty, tak si můžete vždycky vyžádat tisk od příslušných služeb, takže samozřejmě my vám tady neupíráme právo na tyto dokumenty, ale říkáme si, že je opravdu zbytečné to nechat pro všechny vždycky tři, třikrát tisknout. A teď ještě korrigendum směrnice o prospektu ze 17.6. Měli jste to asi dostat e-mailem podle eh, pravidla 216 jednacího řádu eh, tímto výbor schvaluje tuto opravnou verzi. Chci vás jenom opravit, pardon, upozornit na to, že toto korrigendum eh, tam upravuje znění delegovaných aktů a je tam vložen další odstavec, který byl vynechán v jednání. Tento odstavec 3a v odstavci eh, v článku 8 není nijak eh, spochybňován, takže zůstane v závěrečné verzi textu. Takže pokud nebudete mít námitky, budeme to takto považovat za přijato a tak toto půjde na příští plenární zasedání. A potom mám ještě poslední sdělení. To se týká usnesení o nekonkurenceschopných eh, uhelných dolech. Podle pravidla 120 kterýkoliv poslanec může předložit návrh na rezoluci, eh, pokud to spadá do pole působnosti EU, to je potom posláno na příslušný výbor, v tomto případě to byl tedy Ekon a je potom na výboru, aby se rozhodl, jakým způsobem postupovat. A my jsme se rozhodli připravit eh, tady zprávu. Pokud jde o nekonkurenceschopné doly, to je vlastně na stejné téma jako zpráva pana Bernarda Rabkaje, takže proto je možné předkládat i pozměňovací návrhy k této zprávě. Ke 26. 10. a 9. 11. se bude hlasovat. Proto se koordinátoři správně rozhodli, že usnesení nebude takto přijato, poněvadž stejné téma je předmětem zprávy vydané výborem. To je poslední sdělení z mé strany. Pokud chce někdo něco říci, má možnost. Pokud ne, tak se dostaneme k prvnímu obsahovému bodu na pořadu jednání, což je trojka, daně a rozvoj, spolupráce s rozvíjejícími se zeměmi ve věci správné zprávy a řízení v daňových oblastech. A vidím, že je tady paní eh, zpravodajka, paní Pietikainen, Pietikainen takže prosím o slovo. Thank you, madam, uh, president. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, je, téma eh, je trojí, co se týče dobrého řízení. Je zaměřeno na posílení kapacit rozvojových zemí k tomu, aby vytvořili takový de- daňový systém, který bude fungovat lépe. A dále jde o otázku nadnárodních společností a transparentnosti jejich daňových řádů a systémů. A dále za třetí se jedná o různých systémech zdanění, a celkově se navrhuje 16 pozměňovacích návrhů a podle toho, jak tomu rozumím já, ve světle té zprávy by mohly být přijaty naše, pracovní, naše skupina PPP pozměňovací návrh 9. Co se týče zdanění finančních transakcí jenom na úrovně U to není přijatelné. A pak pozměňovací návrh 13, 14 a 16, které se věnují stejnému tématu, eh, co se týče oznamovací povinnosti pro společnosti. A toto šetříme kompromisním pozměňovacím návrhem. Pokud chcete, mohu vám ho přečíst apeluje na zavedení finan- povinností finančního hlášení po přeshraniční společnosti. Co se týče kotovaných společností, toho lze dosáhnout modernizací směrnice o transparentnosti a mezinárodních účetních standardů ale je potřeba další legislativa v oblasti zákonů o účetnictví. Všechny aspekty jsou jednotně ošetřeny, co se týče přístupu k odpovídajícím datům ze strany daňových zpráv. Apeluje na komisi, aby vyzývá komisi, aby komunikoval s parlamentem v následujících šesti měsících, tak aby se ošetřily všechny otázky, které náležejí k tomuto pozměvacímu návrhu. Děkuji mnohokrát a já vyzvu také stínové zpravodaje. SSD tady nejsou a nyní pan Schmidt ze skupiny ALDE. Děkuji. Na úvod chci poděkovat paní Pitky Kajinen za velmi dobrou zprávu a ty drobné pozměňovací návrhy, které já jsem předložil, už jsou v tomto smyslu zapracovány. Jsem spokojen. Otázka zdanění finančních transakcí se zdá možná poněkud problematická. Já jsem získal dojem, že jsme minulý týden hlasovali pro ve zprávě BERES, protože zazněl ústní pozměňovací návrh od zelených Alde zamítla v tom smyslu, že bychom měli začít u EU a samozřejmě naším cílem je globální přístup. Předpokládám, že v tom konečném výsledku tam opravdu, podobně jako tady v pozměňovacím návrhu 9, toto je řečeno. A pro nás všechny by bylo užitečné, my tedy my o tom uvažujeme, známe výsledek a víme, že toto téma je stále důležitější. Podporuji v tomto smyslu vaše vyjádření, Sirpo, ale nejsem si zcela jist, zda bychom se neměli snažit o lepší výsledek vyjádření parlamentu, výboru jako takového. Možná byste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji. Paní Pitenen, já vám dám slovo ještě na konci, abyste mohla odpovědět na otázky od stínových zpravodajů. Jenom chci zdůraznit, že Paní Podamate připravuje zprávu k stejnému tématu a také nás čeká slyšení 10. první. Ta práce pokračuje a na stejné problematice pracujeme z různých úhlů, nejenom v souvislosti s rozvojovými zeměmi, ale obecně v rámci EU a samozřejmě nás zajímá, jak jste správně řekl, globální rozměr. Nyní paní Svinburn, jste proti pro, za ECR. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám tady sdělení od doktor Kanala a dovolím si to přečíst, protože já tu zprávu nesleduji. Doktor Kamal děkuje zpravodajce za velice vyvážené stanovisko k rozvoji daňové problematice. Vítá řadu zrušení eh, aspektů a vyšší transparentnost, která je nezbytná pro svobodné podnikání a prosperitu. Klade se ale příliš velký důraz na rozvoj veřejného sektoru, ale nemělo by to probíhat na eh, úkor soukromého sektoru. Daňové systémy v rozvojových zemích by neměly mít negativní dopad na populace s nízkými příjmy. Je však zásadní, aby bez ohledu na to, jaké daňové politiky budou přijaty, dlouhodobě musí zajistit prosperitu a růst. Důležité apelovat na pokračování práce OECD z hlediska vytváření pokynu pro jednotlivé země a také podporuje spolupráci mezi jednotlivými státy a daňovými zprávami rozvojových zemích, včetně přístupu k datům. Ehm, velice důležité bude vytvářet podmínky pro zlepšení podnikatelského prostředí. Think... Děkuji. Nemáme tady stínové zpravodaje, ostatní, pan Lamberts, pan Klute tady nejsou, takže tím pádem předávám slovo zpět paní hlavní zpravodajce, aby zodpověděla případné dotazy. Děkuji, jenom velmi stručně. Na co upozorňoval pan Schmidt je správné a pozměňovací návrh 9 je právě přesně to, co přijala plenárka ohledně zdanění finančních transakcí. Já si myslím, že to je velmi vyvážené řešení a jsem připravena to vyjednat na své skupině s dalšími skupinami a myslím, že jinak, ale zatím tedy naše skupina by nebyla pro. Zatím. Ale budeme pokračovat v našich diskuzích, protože by bylo samozřejmě vhodné mít v obou zprávách stejné znění. Ano, myslím, jak pokračujeme v práci, je asi vhodné začít reflektovat to, co je stanovisko celého parlamentu na plenárce vzhledem k ostatním zprávám našeho výboru. Chcete vystoupit této zprávě, pane Jirku? Ne. Samozřejmě paní Pietikainen může kontaktovat další stínové zpravodaje, protože teprve teď dorazil, nemohl se sem včas dostat. Chci připomenout, že se bude hlasovat 8. listopadu na výboru. Hlavní výbor bude hlasovat 9. prosince a na plenárku to půjde v lednu příštího roku, takže ještě máme nějakou dobu na to, abychom tady vycizelovali naše pozice. Takže děkuji kolegové za vaše vystoupení. A teď přijdeme k další zprávě. Zpráva pana Kázy o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu. Pan Kaza má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, přeji všem dobrý den. Došli jsme k závěru, že systém DPH, který je v platnosti v současné době, není úplně vhodný pro vnitřní trh a vyžaduje naléhavé změny. Celá problematika je ale komplexní a potřebujeme celostní diskusy, abychom našli tu nejlepší cestu vpřed. My jako parlament musíme zajistit, že veškeré procesy budou probíhat efektivně a včas. Komise nás ujistila o tom, že bude vydána zelená kniha a ta nastartuje širokou diskusi. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, mají přispět k této diskusi a já jsem velice rád, že jsme odolali pokušení v této rané fázi přicházet s konkrétnějšími návrhy. Vzhledem k tomu, že tedy je to komplexní záležitost a zároveň velmi politická záležitost, myslím si, že toto je právě nejlepší cesta vpřed. V debatě bychom se měli zaměřit na to, jak zefektivnit fungování vnitřního trhu a zajistit, že systém je schopen bojovat proti podvodům. Z těchto důvodů nemám žádné námitky proti pozměňovacím návrhům 3 a 4 a potřebujeme tedy nový systém tak, aby se uvedl do praxe co nejdříve. A proto nenamítám nic proti pozměňovacím návrhům poslance Tálera. E, nemám k tomu co dodat, protože to není žádná kontroverzní zpráva. Ano, to vypadá velmi přímočaře. Pan Táler za e, socialista a demokraty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jak řekl pan Kaza. Není to nějak problematická zpráva, já podporuji jeho práci a děkuji mu za odvedenou práci. My si myslíme, že je vhodné podpořit a zachovat minimální základní sazbu ve výši 15 na následující období, které bude dostatečně dlouhé pro to, aby zde byla právní jistota. Ovšem, na druhou stranu potřebujeme další přeskum celé věci. Chci zdůraznit, že strategie vnitřního trhu by měla být tím, čím se budeme řídit krok eh, směrem k definitivnímu systému do konce prodloužení, což je 31.12.2015, eh, by eh, měl být teď postupný. Máme zde ekonomické trendy, také trendy podvodů, proti kterým je třeba bojovat a musíme tudíž přizpůsobit naši legislativu. Takže doufám, že komise přehodnotí situaci a navrhne novou strategii v oblasti DPH, co nejdříve a určitě ne později než na konci období, které teď vlastně je prodlouženo. Děkuji, pan Schmidt Alde. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně. Váš návrh, pane Kázo, spočívá v tom, že bychom měli být rychlejší. Je to tak, vy jste spíše pro 2013 a navrženo je 2015. A vy jste řekl, že souhlasíte s panem Tálerem. Takže jinými slovy, nyní se vracíte zpět, což je asi podle mě škoda. Protože si myslím, že bychom měli jednat rychleji. Takže já bych řekl, že podporuji váš předchozí návrh. Ale v každém případě není to zase až tak zásadní věc, ale vlastně celý systém DPH je takový guláš v současné době, takže čím dřív budeme jednat, tím lepší to potom bude, zejména pro spotřebitele v Evropě. Ale budu se tady řídit vaším doporučením, pane Kazo. Dobrá, Pan Káza samozřejmě zareaguje, ale myslím, že si ty dvě věci nevylučují vzájemně. Pan Táler říká, že bychom měli něco udělat před rokem 2015, ale já dám slovo panu Kázovi, ale ještě předtím dostane slovo pan Ashley Fox. Děkuji, paní předsedkyně. To je poměrně přímočarý návrh, který EKR může podpořit. Členské státy se dohodly na tom, že minimální sazba 15% by měla být prodloužena do roku 2015 a parlament by tuto pozici měl podpořit. A souhlasíme také s rozumnými pozměňovacími návrhy pana zpravodaje, kterému tímto děkuji za jeho práci. Také vítám užitečné pozměňovací návrhy pana Šmita a paní eh, Eseje. Eh, ty jsou velice cené pro zprávu. Musím se přiznat, že pokud jde o pětku a šestku, pozměňovací návrhy pana Tálera, hm, tak tady trochu váha. Ano, souhlasíme s tím, že zelená kniha jako strategie bude důležitá, protože udá svým způsobem to nebo směr pro budoucí politiku v oblasti DPH, ale rozhodnutí Eh, která přijmeme nyní, možná potom v té strategii nakonec nebudou. To je to riziko. Já si myslím, eh, že akt o vnitřním trhu by neměl být využíván k tomu, aby se navrhovalo cokoliv k daním a už vůbec ne sazby, struktura daně a tak dále. Spíše by měl posilovat strategii DPH s ohledem na boj proti podvodům. Děkuji vám. Děkuji. Pan zpravodaj? Pokud se týká připomínek pana Smita, navrhuji, aby byl návrh komise vydán do roku 2013. A právě proto jsem mohl přijmout ten návrh pana Tálera. Mně šlo jenom o to, aby do roku 2013 byl na stole návrh komise, nikoliv eh, aby byla směrnice v platnosti. A co se týče pozměňovacích návrhů pana Talera, tak eh, on zdůrazňuje, že pokud je to ehm, možné, měli bychom se posunout k definitivnímu systému do roku 2015, pokud je to možné. To znamená, nikoho nenutíme. Ehm, něco podobného tedy ehm, najdeme v pozměňovacím návrhu 6. V každém případě děkuji kolegům za podporu. Doufám, že se bude brzy hlasovat a že se nám to podaří eh, vše, aby to prošlo. 9. Ehm, listopadu se hlasuje a hlasování na plenárce bude, eh, bude to druhá listopadová plenárka. A A ke zprávě pana Radka je, co se týče eh, státní pomoci v uzavírání eh, schopných dolů. Děkuji paní předsedkyně. Paní předsedkyně, Kolegové, určitě víte, že jsem tento návrh předložil 27.9. na výboru. Také jsem se zaměřil na málo pozměňovacích návrhů, pozměňovacích návrhů vůči návrhu komise, tedy eh, lhůta pro pozmě, předávání dalších eh, pozměňovacích návrhů již uplynula a přišlo jich 27. Já v tomto parlamentu sedím už mnoho let a normálně je to tak, že pokud dorazí tolik pozměňovacích návrhů, tak eh, z toho vyplývá, že ta zážitost je kontroverzní, ale když se na druhou stranu podívám na obsah těch pozměňovacích návrhů, tak alespoň u těch, kteří je předali, to tak není. Z těch 27 pozměňovacích návrhů by se dalo říci, že pouze tři se neubírají stejným směrem jako to, co navrhuji já i politicky. Takže eh, všechny tedy podporují, dokonce některé ještě jakoby zesilují to moje stanovisko. Já bych chtěl stručně představit nebo popsat co je základ pro mou zprávu. Základ je ten, že jsem si vzal k ruce hodnocení dopadů, které vypracovala komise. Velice pečlivě jsem si ho prostudoval. A samozřejmě jsem se podíval na závěry, ke kterým došla komise a zjistil jsem, že závěry komise a impact assessment spolu nemají vůbec nic společného. A to možná není ani tak překvapivé, když víte, že příslušný komisař pan Almunia, který je tedy zodpovědný za státní pomoc, předložil také jiný návrh kolegiu, než to, co potom kolegium hromadně odhlasovalo. Komisař Almunia totiž navrhl, že státní pomoc má doběhnout pro doly v roce 2018. To také je v souladu s tím, co příslušná oddělení komise právě vypracovala v tom hodnocení dopadu. Ale komise se potom dohodla, že to konečné datum bude 2014. A je to podle mě neopodstatněné, jak k tomu došli. Jediné, co mě napadá, je to, že rok 2000 14 je takový kompromis mezi rokem 2010 a 18. Je to někde na půl cesty, protože podle mě jiný důvod nemůže existovat. Vím, že pro mnohé, kteří proto argumentovali na komisi, jsou tam ještě jiné důvody, nejsou vždycky úplně kompatibilní vzájemně, ale bohužel často právě to vede k takovýmto výsledkům. Čiliž já podporuji ten původní návrh komisaře Almuny. A valná většina pozměňovacích návrhů se mnou v tomto souhlasí. Potom mám ještě druhou připomínku. Jde o záležitost konkurenceschopnosti, záležitost týkající se státní pomoci. Čili to je otázka hospodářské uh, politiky, hospodářské soutěže a nikoli uh, Eh, životního prostředí, protože to musíme zohledňovat v legislativě životní prostředí, v příslušné legislativě, kterou k tomu máme. Tady konkrétně jde o státní pomoc. A tady, když se říká, že se zastaví státní pomoc pro doly, někteří říkají, že to je vlastně příspěvek ke klimatické politice, protože to bude znamenat nižší emise CO2, ale to je chybný závěr. Proč? Protože Samozřejmě uhlí se nepoužívá jenom k výrobě elektřiny, ale je to zároveň důležitá látka pro chemický průmysl, ocelářství a další odvětví. A druhý chybný závěr je ten, že by se nahrazoval vlastně vnitřní, eh, že by se nahrazoval uhlí z vnitřního trhu uhlím dovozovým. Takže já samozřejmě v zásadě souhlasím a vždycky jsem hlasoval pro takové věci, ale teď se pohu- pohybujeme v oblasti státní pomoci. To je něco jiného než životní prostředí. Ovšem z druhé strany, z úhlu pohledu těch, kteří chtějí prodloužit současné období, tak eh, ta, samozřejmě to má také svoje opodstatnění. Možná jsou tam některé argumenty v podobě pozměňovacích návrhů, které ale nejsou úplně v souladu s tím aspektem státní pomoci. Na ten se chci právě koncentrovat. A potom mám třetí připomínku v oblasti tedy hospodářské soutěže nebo k tomuto tématu. Je zde například návrh, který říká, že prostě by tady nemělo být žádné konečné datum. Jenom abych připomněl, komise navrhuje, že dotace, státní pomoc pro odstavování má doběhnout v roce 2014, komisař Almunia řekl 2018, ale celé nařízení bude platit až do roku 2026, aby i poté se zajistily určité sociální a ekologické věci zmírnili dopady a tak dále. A někdo navrhl, že bychom prostě to měli neomezeně a žádné datum by tam být nemělo. No, i kdybychom to eh, stokrát chtěli, tak právně to prostě nejde, protože je tady určitá právní praxe, je tady judikatura Evropského soudního dvora a to byl také pro mě argument, proč jsem chtěl rok 2018, opřel jsem se o judikaturu právě, podle které eh, je to tak, že státní pomoc musí být degresivní a vždycky tam musí být určité konečné datum. To znamená, nějaké takové doprázna běžící nařízení vůbec není možné právně. Ale zase eh, ten rok 2026 je velmi teoretický, protože státní pomoc má velice specifickou povahu. To znamená, že státní prostředky plynou do soukromých podniků a ještě navíc do vybraných podniků, takže jsou to vlastně jakési pozitivní sankce. Když bychom to měli v rok 2014 nebo 2018, nebo potom někdo navrhuje rok 2020, eh, to úplně prostě odstřihnou tu pomoc, tak eh, potom ale už nebudou žádné podmínky a nebudou ani žádné státní dotaze. Eh, dotace, pardon, a mají se ale zároveň z toho financovat další věci, jako zmírňování sociálních dopadů, ekologických dopadů. To jsou výdaje, které si neušetříme. A navíc to bude mít dopady na trh práce. Ještě mám předposlední připomínku. To je taková procedurální věc. Paní předsedkyně Šimbolc se se mnou dohodla na tom, že se obrátíme na právní výbor a zjistíme, jak je to s právním základem, který tady vybrala komise. Jestli si myslíme, že ten právní základ je vhodný. Komise chce článek, myslím, 107. Státní pomoc je možná, pokud je, ji schválí rada. Ale tam zase to znamená, že nás nemusí konzultovat nutně rada se může rozhodnout, že nás bude konzultovat, ale taky se může rozhodnout, že nás nebude konzultovat. Takže bylo řečeno, že bychom se možná měli opřít o jiný článek 109, který by znamenal, že musíme být konzultováni. A samozřejmě jde tady i o přečíslování, protože to byla nízká dohoda ale kromě toho ta pomoc, která teď dobíhá v roce 2010, je právě také na tomto právním základě. Takže proto jsme to předali právního, právnímu výboru a paní předsedkyně řekla, že ano, že, že je pravda, že bychom si měli vzít i ten dodatečný právní základ. To znamená, že to musíme dát na plenárku. Musíme předem ještě hlasovat o právním základu na plenáce a potom o samotné zprávě pak ještě úplně naposled, paní předsedkyně, také procedurální záležitost. My jsme jaksi preventivně eh, svolali shadow meeting. Nebo připravujeme shadow meeting, ale není to jednoduché. Protože kolegové nemají čas. Já jsem kontaktoval celou řadu stínových zpravodajů. Také si nemyslím, že bychom se měli snažit vypracovat nové formulace. Takže je otázka, jestli využít tento návrh nebo jiný návrh, protože je jich celkem přes 80 a vlastně je tak trochu jedno, jestli bude nakonec přijat návrh A, B nebo C. Já jsem také sám připravený stáhnout některé návrhy, pokud kolegové, kteří předložili pozměňovací návrhy, budou spokojenější. To pro mě není problém. Takže já bych navrhoval, a už jsem se na tom dohodl s některými stínovými zpravodaji, abychom nepřicházeli s novými formulacemi. A znovu opakuji, 95% pozměňovacích návrhů jdou stejným směrem jako můj vlastní, takže já bych navrhl, že bychom potom požádali o komentáře stínových zpravodajů a potom bychom vždycky našli kompromis. K tomu chci ještě říci, že toto hledání kompromisu samozřejmě nebude možné v celém výboru, protože je tady to téma data, 2014 nebo 18 nebo 20, tam je těžké hledat kompromis, že ten rok tam prostě musí nějaký být. Pro příslušné členské státy to bude znamenat v podstatě, kdy se stanou pracující v oboru nezaměstnaní. To je, buď jste zaměstnaný nebo nejste zaměstnaný, mezi tím neexistuje kompromis, prostě buď a nebo. Takže eh, tady prostě nemůžete hledat za tou střední cestu, musíte zvolit nějaké datum ale pokud jde o celkové politické směřování, tak to už potom nebude těžké, pokud se dohodneme na nějakém datu. A proto možná to eh, jednání šedou zítra asi zruším, protože stejně by se tam všichni nesešli, ale chtěl jsem to jenom tady říci, paní předsedkyně, abych eh, upozornil na to, že už se připravujeme na hledání kompromisu. Děkuji. Okay, well, thank you very much. I think... Děkuji mnohokrát. To bylo velice přehledné a přesné shrnutí stanovisek zpravodaje. Nyní požádám stínové zpravodaje paní Invelt za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně, já budu velice stručná. skupina ALDE by dala přednost tomu, pokud by byly návrhy podpořeny Evropskou komisí. Proto nesouhlasíme se navrhovanými změnami, tak jak je navrhuje pana Rabkaj. A z definice nemůžeme podpořit ani žádný pozměňovací návrh, protože ty zacházejí ještě dále než tyto navrhované změny. A Ačkoliv si uvědomujeme, že nelze něco tohoto typu změnit ze dne na den, uvědomme si, že o tomto problému se diskutuje už celé roky, ne desetiletí a celý rezort měl spoustu času se reformovat a v některých zemích se opravdu reformoval. A bylo by proto nespravedlivé Eh, odměňovat ty státy, které reformovat nedokázaly, zatímco penalizujeme ty, eh, kteří eh, tu svoji práci, ten svůj díl odvedli. Mm, a v hospodářské krizi, kdy dochází k obrovským rozpočtovým eh, škrtům, si musíme důkladně zvážit, kam chceme vynakládat peníze a zda opravdu chceme platit za problémy minulosti, anebo bychom raději svá eura investovali na řešení problému budoucnosti a úkolů budoucnosti a my bychom skutečně byli právě pro tento druhý postup zaměřovat se na budoucnost. Proto bychom podpořili návrh komise, ačkoliv i to vnímáme jako kompromis. My bychom šli ještě dál, ale je to kompromis přijatelný a rozhodně nemůžeme podpořit jakékoliv změny. Děkuji. Pak pan Klute, prosím. Za Goe. Já... Děkuji. Ano. Já bych na rozdíl od kolegyně, která právě hovořila, chtěl výslovně podpořit linii Bernarda Rabkaje. Já jsem sice předložil návrh prodloužení do roku 2020, ale myslím, že bych mohl přijmout i rok 2018. Pan Rabkaj to dobře odůvodnil, proč to navrhuje, takže to není problém. Takže já mohu stáhnout svůj vlastní návrh a můžu eh, souhlasit s návrhem pana Rabkaje. Možná k tomu roku 2018 mohu říci, že Německo a německá a Španělska se to zejména týká. V Německu existuje vlastně taková dohoda mezi uhelným průmyslem a vládou, že to bude do roku 2018. Souhlasili s tím také odbory, bylo to politicky odsouhlaseno před několika lety. A samozřejmě svou úlohu asi hrálo i to, že tam bylo to prodloužení do roku 2010, potom prodloužení ještě do roku 2018 a lidi, kteří vedli toto jednání, jednání určitě měli své důvody, protože tam nechtěli jaksi dřívější datum, protože jde také určitou spolehlivost politiky, předvídatelnost politiky pro ostatní. Potom ještě chci říct si jednu věc. Nemůžeme se dívat na uhlí pouze z úhlu pohledu konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže. Uhlí je dlouhodobou surovinou, která perspektivně, zejména pokud bude docházet ropa, bude součástí petrochemického průmyslu, bude vlastně nahrazovat jiné zdroje, takže potřebujeme uhlí, potřebujeme to nějak politicky pojistit a prostě potřebujeme to pojistit i státní pomocí. Musíme tady mít stále přístup k této surovině, to je důležité. A s tím souvisí druhá věc, kterou jsem chtěla říci, to znamená nedívat se na uhlí pouze pod tím úhlem pohledu, že se uhlí spaluje na elektřinu. Samozřejmě i to se děje a v tomto případě bychom měli co nejdříve změnit toto a využívat jiné zdroje energie, ale uhlí má i jiné aspekty, technologické aspekty, je například důležité udržovat přístup ke zdrojům uhlí. Teď ty zásoby uhlí byly v roce 95 odhadnuty na 400 let a e, musíme k tomu mít nějaký dlouhodobý průmyslově politický a celostní přístup. To jsem chtěl k tomu jenom říct. Děkuji. Pan Langen. Děkuji. Za EPP mohu říci, že můžeme plně podpořit návrh pana Rabkaje. Je tam několik eh, odlišných názorů, ale ty my si interně vyřešíme. Nejprve veliký dík panu zpravodaji. Jeho návrh předložit kompromisy jako celek bude také znamenat, že můj návrh prodloužení do roku 2020 nebude v tomto kompromisu. Já bych byl připraven přistoupit i na rok 2018 a dokonce to můžu hájit i u nás na frakci. Já myslím, že nejdůležitější v této zprávě je asi to, že poprvé, tedy zaprvé jde o otázku hospodářské soutěže, má rozhodovat komise a příslušný komisař Almunia navrhl rok 2018 a to na základě vědeckých poznatků. A proč tedy komise s ním nesouhlasila, tak tomu opravdu nerozumím. Já myslím, že to znamená, že oni tento návrh vnímali v úplně špatném kontextu, protože určitě o tom přemýšleli z hlediska životního prostředí. V tom jejich textu se to vyskytuje několikrát, ale tady přece nám jde o hospodářskou soutěž. Je to rozhodnutí v oblasti konkurenceschopnosti. Jde o to, do jaké do míry je možné využívat veřejné prostředky na to, abychom měli rozumný sociálně snesitelný přechod k určitému novému režimu. A tuto otázku jsme tady na výboru Econ řešili několikrát a vždycky jsme říkali, že i ty kritické otázky má řešit komisař pro hospodářskou soutěž. I ty různé sporné otázky členských států a já jsem tady členem už 16 let. V poslední době všechny otázky, i ty, které byly kontroverzní, eh, třeba když šlo o spořitelny, o odpovědnost spořitelen, tak všechno to řešil komisař pro hospodářskou soutěž. Takže proč to dělat jinak i v tomto případě? Máme tady impact assessment pana Almuny, tak proč ho neakceptovat? Měli bychom ho právě podpořit nedívat se na jiné oblasti, nepřekračovat tento rámec, ale říci ano, my souhlasíme tady s, těmito poznatky, s tím, co navrhuje pan Almunia a jsme připraveni se vzdát jiných požadavků, pokud tam bude ten rok 2018. A kromě toho otázka té klimatické relevance, to se dá samozřejmě pouze částečně vypočítat, protože uhelné elektrárny uh, které nyní produkují eh, eh, elektřinu, tak samozřejmě je nutné něčím nahradit. A pokud to bude dovozové uhlí z Kanady, z Austrálie anebo z Polska, to je z hlediska klimatu jedno. To znamená, my nebudeme odstavovat elektrárny, protože uh, se to třeba z, z různých jiných důvodů v Německu odmítá. To říkám z úhlu pohledu naší země. E, víme, že podporu uhlí dělají pouze některé země a proto chci apelovat na kolegy, proto abychom měli e, tady návrh, který se orientuje opravdu na hospodářskou soutěž. Podpořme e, text pana Rabke. Paní Svinburn, prosím. Děkuji. Já mám jenom připomínky k panu Strečkovi, který zde bohužel dnes být nemůže, ale jeho připomínky také odrážejí podobnou situaci, kterou popsal pan Langen a rozhodně podporuje přístup pana Langena a jeho pozměňovací návrhy k tomu, co zaznělo od ALDE. Ano, samozřejmě jde o konkurenceschopnost, jde o hospodářskou soutěž, která je v jádru celého problému a myslím si, že toto by mělo zaznít jasně a proto to může pan Střešek podpořit, e, ale v každém případě je nutné zdůraznit hospodářskou soutěž a na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Paní eh, Mini de Klize, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu mluvit za španělské socialisty. Především za Ramona Chauregico, který je naším členem v tomto výboru, jeden z našich členů v tomto výboru. Nebo byl tedy členem tohoto výboru, ale teď je španělským ministrem. Španělská socialistická delegace podporuje zprávu Bernarda Rabkaje. Myslíme si, že je to zodpovědná zpráva, která reaguje na kritickou situaci v uhelném sektoru v Evropě. V současné době je uhlí jediným naším vlastním zdrojem energie, proto tedy vyslovuji plnou podporu španělských socialistů zprávě Bernarda Rabkaje. Předložili jsme ale řadu pozměňovacích návrhů. protože si myslíme, že je třeba zdůraznit určité prvky. Především si myslíme, že je třeba více zdůraznit význam vlastních zdrojů energie v Evropské unii. Především proto, že v některých členských státech je uhlí jediným vlastním zdrojem energie a to musí být jasně řečeno v této zprávě. Musí to být výchozí bod pro analýzu situace v oblasti podpor. A za druhé, když vezmeme v úvahu tento předpoklad, že podpora, jak říká Bernard Rabka i ve své zprávě, musí být zachována nejen pro uzavírání, ale také pro přechod ke konkurenceschopným uherlným dolům. U těch dolů, které jsou schopny tedy zvýšit svou konkurenceschopnost. A to by mělo být tedy jasně uvedeno v pozměňovacích návrzích. Musí být podpora pro výzkum, podpora pro rekonverzi, pro ekologičtější provoz těchto dolů a také bychom rádi doplnili ke zprávě Bernarda Rabkaje, že by bylo vhodné najít konsenzus v tomto výboru, pokud jde o lhutu. My bychom byli nakloněni roku 2020. Chtěli bychom, aby zde byla také reference nebo tedy odkaz na sociální dumping. To znamená, že musí být splněny určité ekologické a sociální uh, prvky, aby se Evropská unie mohla nacházet v situaci, kde bude zajištěna rovnost v oblasti těžby uhlí. A taky si myslíme, že je nutno říci, že zde musí být strategická rezerva v Evropě. Protože, jak už jsem říkala, uhlí je jediným vlastním zdrojem energie. A proto si myslíme, že zde musí být určitá minimální produkce uhlí a to i nad rámec jakéhokoliv roku, jakékoliv lhuty k uzavírání, kterou si můžeme stanovit, abychom zde vždy nějakou rezervu měli. Když si uvědomíme, že když ten důl zavřeme, tak už ho nemůžeme znovu otevřít, tak si musíme říci, že nemůžeme uzavřít všechny doly, protože v budoucnosti možná bude nutno mít strategickou rezervu, strategickou zásobu uhlí v Evropě. Děkuji. Okay, um, uh, I've been asked... Děkuji. Eh, požádal mě, abych předsedala až na poslední chvíli, proto jsem si nemohla připravit poznámky, proto si budu eh, se vyjadřovat jakožto členka výboru, nikoli jako předsedající. Mám několik eh, poznámek, které jsou v souladu s tím, co tady už zaznělo do značné míry, ale také s tím, co zaznělo dříve. Je nutné podporovat pracovní místa eh, a přenos pracovních míst do jiných. A musíme si vědomit, že jde o sedmou výjimku. Musím uznat, že nelze v rámci politiky hospodářské soutěže pokračovat eh, touto politikou samých výjimek. Ehm, a jak říkáte správně, pane Rabkaj, máme politiku v oblasti eh, změn klimatu a toto je naprosto proti této politice. Já sice chápu, že máte jiné důkazy a ehm, prosím, abyste mě nepřerušovali. A měli bychom tedy eh, podpořit datum, které je důvěryhodné. Proto je prostor pro kompromis v těch datech. Já bych byla připravena se posunout k dřívějšímu datu, pokud vy budete připraven k tomu, abyste nevypouštěli odkazy na zmírnění změn klimatu a tak dále. A jak říkají španělští kolegové, měli bychom se také zaměřovat na pomoc eh, pro konverzi k čisté výrobě, čisté produkci energie a tak dále pokud se budeme zaměřovat jenom na otázku politiky hospodářské soutěže, ano, důležité je, abychom podporovali eh, doly tak, aby nebyly nekalou soutěží pro ty Eh, doly, které nejsou dotovány ze státních prostředků. A samozřejmě jde také eh, o produkci, která se zaměřuje na čistší zdroje energie. Ať už se na to podíváte tak či onak, vždycky jde o otázku hospodářské soutěže, ať už tam je rozměr životního prostředí nebo není. V každém případě bych to vnímala rozumně a racionálně. Nechceme lidi připravovat o práci, ale Stejně chceme zvážit návrhy komise v této souvislosti a pokud uvažujeme o uzavírání dolu, pořádku, eh, tak si musíme také uvědomit, že pokud doly eh, se neuzavřou a eh, jsou ziskové, tak by měly vrátit státní pomoc. To je naprosto logický ekonomický závěr k, z fungování těchto strategií a politik. Proto si myslím, že můžeme nalézt kompromis. Musím říci, že existuje datum, o tom lze diskutovat a doufám, že se zpravodaj i e, stínoví zpravodajové také zamyslí nad tím, aby nebylo nutné vypouštět odkazy na zmírnění dopadů změn klimatu e, i s tím, že e, toto budeme muset zvážit do budoucna. Musí existovat taková strategie, která nás nakonec k tomu uzavírání dolů zavede. A nyní, teď jsem opět předsedající a dávám slovo opět panu zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Dobře, takže já se teď na vás budu obracet jako na členku výboru, nikoli jako na předsedkyni. Samozřejmě říkáte, že musíme být racionální, ale otázka, co se tím rozumí. Když chcete hovořit o datech, tak ještě jedna věc, jasně, to, co říkáte, že všechno je relevantní pro otázky klimatu. Samozřejmě všechno, co vyrábí energii, má relevantnost pro klima. To je naprosto jednoznačné, ale postavit to tak, že když se zastaví podpora eh, těžby uhlí v Německu, v Rumunsku, ve Španělsku, v Maďarsku, a to jsou země, kterých se to hlavně týká, netýká se to pouze jedné země, ale několika, tak aspoň z mé zkušenosti vám mohu říci, že každé kilo uhlí, které se takto nevytěží, bude nahrazeno uhlím ze třetích zemí. To znamená, nula od nuly pojde a míň emisí CO2 prostě nebude. To je třeba si uvědomit. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to dáme do eh, těch úvah, do té úvahové části, ale to tam musíme zařadit i to, co tam navrhuji já eh, a co tam navrhují další kolegové, že to není jenom otázka výroby elektřiny, ale je to otázka podpory určitých technologií, je to otázka zajištění přístupu k surovin celkově, to znamená nejenom výroba e, energie, ale také další věci. A v tom případě musím říct si kolegyně Intfeld, můžete uhlí říkat, že to je věc minulosti, ale není to pravda. Uhlí ve světovém měřítku bude stále důležitější. To prostě nemůžete smést ze stolu, to tak je, to je realita. Na rozdíl od ropy a plynu, uhlí má mnohem větší zásoby a dlouhodobější zásoby. A když se podíváte na to, co se děje v Číně a v dalších zemích, tak to ani netušíte. A kdyby se podařilo evropskými technologiemi při těžbě a při výrobě elektřiny docílit dalšího pokroku, tak abychom určovali krok ve světovém měřítku, kde by to byly tedy evropské podniky evropské technologie, které by hrály vůdčí úlohu a potom bychom to mohli používat v rozvojových zemích, které mají velkou poptávku, tak bychom také udělali něco pro klima. Takže to prosím také zohlednit. A chci ještě jednou říct si jednu věc. Když říkáte eh, práce a reforma, tady vždycky záleží na tom, z jaké úrovně eh, jak si jdete, kam se posouváte. Samozřejmě, eh, když je v zemi 200 tisíc pracovních míst, tak na nulu se dostanete rychleji, než je tam 600 tisíc. Já si pamatuji na dobu, kdy u nás v Německu za tento obor zaměstnával 600 tisíc lidí, teď je to jenom 20 tisíc, takže možná si říkáte, no tak na těch 20 tisících nezáleží, tak ty můžeme rovnou všechny vyhodit, ale má to problém pro regionální strukturu. A Zatím to bylo vždycky sociálně únosné, propouštění a tak dále a já myslím, že i ten zbytek cesty můžeme urazit tak, aby to bylo sociálně únosné. To tež platí nejen pro Německo, ale třeba pro španělský uhelný průmysl. Já navštívím Španělsko v blízké době a chci se více obeznámit s místní situací. E, zítra e, mě navštíví také někdo ze španělského uhelného průmyslu. Takže já to nedělám jenom tak, eh, nebo jenom proto, že je to důležité pro moji zemi. To bych samozřejmě jednal úplně jinak. Chci ještě jednou říci. Já musím říci, že to, co tady příslušný člověk v komisi, což je komisař Almunia, předložil, je cesta, která říká samozřejmě, státní pomoc nemůže být do nekonečna, musí být degresivní, takže také jsem proti pozměňovacímu návrhu, který tam nechce degresivitu, to tak nejde, musí se to samozřejmě postupně snižovat dlouhodobě, plus tam musí být určitý časový rámec a to jsem na samém počátku říkal, já tu debatu znám i z roku 2002, kdy jsem byl zpravodaj a také vím, jaká zatím byla motivace tenkrát. A tam také byla ta motivace, no, aby to hlavně doběhlo co nejrychleji, ta státní pomoc. A zase někteří argumentovali, nechme to do nekonečna, do roku 2015 a tak dále. A my jsme tenkrát už říkali, když se do toho vloží Evropský soudní dvůr a řekne, že státní pomoc musí být degresivní, nesmí být nepoměrně dlouhá, to znamená, musí tam být určitý rozumný časový horizont, tak my jsme řek, říkali, ale co to znamená ten časový horizont? tak jsme si řekli, že by to nemělo být dvoumístné číslo. Proto jsme tenkrát vzali 8 let, což mimochodem je vhodné, nebo co se používá také u podobných návrhů, eh, které se týkají hospodářské soutěže, jako třeba u dokařství, loďařství, tam také bylo zvoleno číslo 8, takže prostě musíte najít nějaké číslo, nějaký limit a na rozdíl od nařízení, které teď dobíhá je to v tomto případě tak, že nařízení, které teď dobíhá, neříká, kdy je vlastně konec, definitivní konec podpory. A ten nový návrh to ale říká, 2018 totální absolutní konec. A to já také nespochybnuji. Ne, nespochybnuji. Ale Samozřejmě, když je někdo konkurenceschopný, tak vlastně podporu by ani neměl potřebovat. A teď už se na vás zase obracím jako na poslankyni, paní předsedkyně, jako na členku výboru. Možná je třeba, abyste si uvědomili i následující. Musíte, nebo říkáte, je třeba, aby se to všechno splatilo, ale jak je tomu v případě normální státní pomoci, když se třeba uh, zachraňují některé struktury, uh, restrukturalizace se platí to je vlastně určitá struktura, která se podporuje státními prostředky, aby byla konkurenceschopnější, ale ty peníze se nevracejí, tak proč tady by se měly vracet? Takže jenom abych vysvětlil filozofii svého návrhu. Jinak bych to tady udělal tak, jak jsem říkal, já jsem to viděl na vystoupení paní Intfeld, pokud jde o to jádro věci, tak tam asi možnost kompromisu není, protože co bude před rokem 2018, to prostě je pro eh, španělský, německý, rumunský průmysl spojeno s obrovskou nezaměstnaností, s obrovským propuštěním. To je třeba říci, pokud to chcete, tak proč ne? Jinak tedy já udělám potom návrh nebo návrhy, jak postupovat v případě jednotlivých pozměňovacích návrhů a myslím, že to výsledku se dobereme poměrně rychle. Prosíme o stručnost. Máte slovo, prosím. Ano. Možná se neschodneme na politických otázkách, ale nemohu akceptovat návrh, že naše stanovisko by vedlo k propouštění automaticky eh, jak správně jste, když jste hovořila jako členka výboru, zúraznila, že jde o sedmé rozhodnutí eh, rozšířit toto uspořádání. To je tedy problém, který nevznikl nedávno, naopak už existuje dlouho a také v tom, této souvislosti nás nemůžete obvinovat z toho eh, propouštění, kdybychom takto rozhodovali o bankovnictví, třeba dotovat banky celá desetiletí, jak by to dopadlo, pokud má toto být eh, odvětvím do budoucna. Já s tím tedy nesouhlasím, ale když vy to tvrdíte, nemělo by to rozhodně do budoucna potřebovat tolik dotací. Ehm, tady proběhla skutečně živá diskuse. Děkuji, říká předsedkyně. Eh, a samozřejmě náš eh, návrh není nezdaňovat. Ale pane Lange, neprosím, chcete vystoupit, buďte velmi stručně. Jenom velmi stručně. Tyto subvence pro uhlí jsou nižší než zachraňování jedné jediné holandské banky, eh, nebo ta částka, která je na jeden den. Eh, to ale nebylo dobré srovnání, eh, protože mm, my jsme opravdu dotovali banky miliony a samozřejmě čekáme, že se to někdy vrátí. Rozhodně proběhla plodná diskuse, hlasovat se bude 9.11. a Eh, na druhém plenárním zasedání v listopadu se o tom bude hlasovat a doufejme, že se podaří nalézt kompromis hlediska těch pozměňovacích návrhů. A nyní se posouváme dál k návrhu pana Stoliana. Změna směrnice, nebudu je všechny číst, 9878, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Máme před sebou návrh směrnice novelizující tři směrnice týkající se doplňkového dozoru, tedy základní směrnice 2002 87, což je tedy ta základní směrnice o doplňkovém dozoru nad finančními konglomeráty. A pak máme dvě další směrnice, jedna, která se zaměřuje na doplňkový dozor nad pojišťovnami, pojišťovacími subjekty, eh, které náležejí do pojišťovacích skupin. A pak máme směrnici 2006-48 týkající se úvěrových institucí. Eh, jde tedy o finanční skupiny s takovými podnikatelskými modely, které kombinují poskytování výrobků, produktů a služeb na různých sektorech finančních trhů. Tedy to jde o skupiny, které eh, fungují jako banky, eh, pojišťovací společnosti, investiční fondy a tak dále. A směrnice, které se tímto mění, tou navrhovanou směrnicí, si kladou za cíl kontrolovat potenciální riziko, které vyplývá z mnohačetného eh, využití kapitálu v těchto konglomerátech a rizika rizika, eh, která eh, z toho vyplývají, z té složitosti, eh, koncentrace managementu, konflikt zájmu a tak dále. Když směrnice 2287, což je ta základní směrnice, vznikla, která tedy, když byla přijata, záměrem bylo ji přeskoumat po několika letech a Evropská komise si eh, klade za cíl tu revizi zorganizovat ve dvou fázích. V první fázi eh, se bude zaměřovat na současný návrh směrnice a zaměří se na nejakutnější technické otázky, které vyplynuly ze série konzultací eh, se s pojišťovnami, bankovními institucemi eh, a tak dále, s tím, že vzali v úvahu situaci na trhu práce také. A v druhé fázi, eh, která se bude rozvíjet dále v roce 2010 eh, a nad rámec tohoto roku, a ta si bude žádat důkladnější revizi rozsahu působnosti, otázek kapitálu a tak dále. Eh, nejdůležitější otázky navržené touto eh, navrhovanou směrnicí eh, si zaprvé kladou za cíl vyhnout se takzvaným černým dírám, které jsme našli v některých předchozích směrnicích. O co jde? Máme ustanovení a pravomoci pro dohledové orgány, aby eh, schrnuli skupiny finančních konglomerátů a aby toto vnímali odvětvově. Když například skupina bankovní nebo pojišťovnická mění svoji klasifikaci v souvislosti s tím, že provedla akvizici jiné společnosti z jiného sektoru a je tedy od té doby klasifikována jako smíšená finanční holdingová společnost. Zdá se, že současné směrnice eh, nechávají takové bílé místo z hlediska dohledu protože ten dohled nad smíšenými finančními holdingy eh, více-méně eh, dává stejné pravomoci dohledu jako při dohledu nad finančními společnostmi. Dále si musíme uvědomovat úlohu příslušných úřadů, které mají odpovídat za ten dohled. Protože ve státech, kde existuje bankovní dohled, máme tam ministerstvo financí a další úřady, závisí to tedy na uspořádání té které země. A jde tedy o lepší koordinaci když diskutujeme o tom, kdo má zajišťovat dohled nad finančním konglomerátem eh, s těmito aktivitami eh, nejrůznějšího typu. Druhou velkou změnou je změna týkající se označení finančního konglomerátu a tady nejdůležitějším ustanovením je zařadit za všech okolností společnosti spravující aktiva. Existující směrnice totiž zahrnují možnost tyto společnosti tam zařadit, ale povinné to není a není zcela jasné, podle kterých kritérií se máme rozhodovat. Dále existuje ustanovení pro vydávání pokynů o tom, jak uplatňovat Um, možnost výjimky pro velké společnosti, aby nebyly tedy zařazeny uh, do této doplňkové dohledové aktivity. Jde o to umožnit identifikaci finančních konglomerátů podle rizika a také to uh, umožňuje Eh, aby skupiny, které jsou zařazeny do pod doplňkového dohledu, eh, aby tedy byly takto pojímány a někdy právě velké skupiny eh, těží z této možnosti výjimky. Pak samozřejmě existují další změny, jako aktualizace definicí nebo zjednodušení metody kalkulace objemu kapitálu konglomerátu a samozřejmě, jak asi víte, máme nové dohledové orgány jako Evropský bankovní úřad nebo Euroinsurance nebo e, úřad pro dohled eh, nad eh, penzijními fondy a tak dále, tak existující úprava pro doplňkový dohled nad finančními konglomeráty je naprosto nezbytná musí tedy naprosto nezbytně odkazovat také na tyto nově vzniklé orgány v Evropě, aby bylo zcela zřejmé, že právě tyto orgány mají právo vydávat pokyny v souvislosti s tímto dohledem. A co se týče eh, eh, problémů nebo otázek, já jsem se snažil na to za zaměřit, máme například směrnici Solventnost 2, zaměřenou na pojišťovnictví a zajišťovnictví. A ta eh, by měla být prováděna od roku 2012 členskými státy. A zdá se, eh, že v té naší navrhované směrnici není žádný odkaz na solventnost 2. A domnívám se, že právě Toto bychom měli přizpůsobit změnám, které Evropská komise navrhuje eh, v souvislosti s existujícími směrnicemi. Dále eh, vyvstávají otázky mediace například eh, z hlediska zařazení nebo vyloučení subjektu z doplňkového dohledu. Jde o to, že úřad se může rozhodnout zařadit nebo nezařadit ten který subjekt pod dohled. A také záležitost mediace pro koordinační úkoly mezi jednotlivými subjekty odpovídajícími za dohled. Novinky, které jsem získal při sledování jednání rady, protože rada už o této problematice jednala. Ukazují, že pravděpodobně nejsou vyloženě kontroverzní témata, alespoň na úrovni rady. A z konzultací s některými členskými státy vyplynulo, že některé z nich požádali radu, aby prodloužila termín pro implementaci na úrovni členských států. Já se tomu budu věnovat ještě v listopadu ve spolupráci se stínovými zpravodaji, abych připravil zprávu. na konci listopadu. Děkuji mnohokrát, pane Stoliane. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům, eh, pan Skinner za SD. Děkuji také panu Stolianovi za jeho vystoupení. Musím říci, že je užitečné vyslechnout si vaše poznámky ještě před prací, která nás čeká. A souhlasím s vámi v tom smyslu, eh, eh, že je důležité klást na právě tyto otázky důraz. Vím, že je jedna pojišťovací společnost fungující na úrovni Evropy, která fungovala separátně jako pojišťovna a snažila se fungovat také jako skupina a Samozřejmě pak vyvstaly určité obavy, zda tedy budou existovat holdingové společnosti, nebo ne, to je historie z poslední doby. Určité mezery v dohledu Eh, které jsou dnes jasně viditelné, eh, je potřeba řešit, protože pokud se nám nepodaří dostatečně dohlížet nad těmito velkými konglomeráty, budeme muset za to zaplatit vysokou cenu. To je otázka samozřejmě bankovnictví, zprávy aktiv a tak dále. Vítám krok komise, tedy Eh, z hlediska zaplnění těch legislativních mezer z roku, z roku 2007. Vypadá to, jako kdyby to mu bylo teprve včera, ale už eh, uběhla nějaká doba. Myslím si, že teď nastala chvíle, kdy je potřeba vyčkat na zhodnocení té širší problematiky. To neznamená, že nechceme nic nového, spíše uh, Ehm, ehm, by bylo moudré zvážit implikace těch kroků, protože řada těchto skupin konglomerátů z hlediska v oblasti finančních služeb jsou komplikované a my se musíme samozřejmě eh, o tom dostatečně informovat a správně v té souvislosti jednat. Úloha, kterou parlament v této oblasti může sehrát, je zvážit ehm, novelizace tak, jak se objeví a samozřejmě, pokud se má objevit něco, co by mělo být třeba nebezpečné, tak bychom měli jednat koordinaci s komisí. Možná právě toto je jedna z oblastí, kde bychom měli eh, s komisí se spolupracovat. Mohu vás podpořit, stejně jako jsme tak učinili v jednání o změnici Omnibus 1, eh, aby došlo ke skutečným změnám, tedy eh, například zdůraznění úlohy společného výboru, například oblast EIOPA, tedy dohled nad balíčkem finančních služeb. Eh, díky tomu jsem si udělal obrázek o tom, co je potřeba z hlediska určité membrány, eh, zvládání rozdílů v tom, co je nutné dělat přímo a co naopak nepřímo. A eh, je tedy nutné vytvořit nějaký společný výbor a to už teď je zakotveno v legislativy týkající se balíčku finančních služeb a odpovídajících nařízení, které z toho vyplynou. A to se hraje zásadní úlohu. A myslím si, že to je nutné zdůraznit v dané zprávě, protože zcela logicky se objeví kří, průřezová problematika, bankovnictví, pojišťovnictví a tak dále, jak říkáme, ani maso, ani ryba. V podstatě je to něco, co musíme zvládnout komplexně a tedy mít odborníka, který bude této problematice rozumět. A cílem by mělo být stabilní finanční služby a samozřejmě e, zachovat si zdravý rozum v této problematice. To je také nezbytné. Budoucí agentury a subjekty, které jsme připravili, budou velice důležité. V souvislosti s tím společným výborem já vám velice rád budu pomáhat ve směrování zdrojů a myšlenek, tak abychom jejich úlohu posílili, podpořili. Jedna věc, která mě trochu znepokojuje, když slýchám, že už není stejný závazek na straně těch, kteří fungují, tedy v té architektuře dohledových orgánů. Eh, a myslím si, že naší úlohou, úlohou poslanců, je skutečně um, udržet tu energii tak, aby tyto lidé přicházeli s novými myšlenkami, nápady, jak pracovat eh, v těchto odvětvích. A těším se velice na spolupráci s vámi a s dalšími stínovými zpravodaji, tak, aby se závazky, které jsme si vytyčili, podařilo splnit. Děkuji. Děkuji. Ještě pan Kigl? Um, Je velice zajímavé, že po osmi letech musíme eh, teprve zaplňovat mezery. Je to nezbytné. Sdílím v této souvislosti názor, že komise eh, zdůraznila celou řadu zásadních aspektů, které by měl výbor podpořit. Ano, a Eh, chceme v tomto kontextu zmínit několik záležitostí. Jednak eh, v samotném eh, návrhu EIOPy, ESMA a dalších orgánů, tam není zmíněna ESMA. A myslím si, že z hlediska struktury konglomerátu je nutné zmínit tři ty orgány, nikoliv jenom dva. A také sdílím názor Petra Skinnera, pokud jde o úlohu společného výboru, měli bychom ji posílit. Měli bychom se snažit, aby tento výbor byl v kontextu směrnice skutečně silný. O tom se diskutovalo a ta diskuse podle mého názoru ani nebyla uzavřena. Nyní se dostáváme k odvětvové legislativě a proto je důležité, aby výbor se hrával výraznou, pokud ne vůči úlohu v této problematice a diskuse by měla znovu začít, protože není logické ehm, fungovat tak, jak eh, si to představují některé členské státy ve svých postojích. A dále by mě velice zajímala eh, úloha SPV a transparentnosti v rámci konglomerátů a měli bychom se snažit je také do rámce této směrnice Eh, zařadit. To jsou tedy některé klíčové body, které nás velice zajímají eh, a samozřejmě těším se na pokračování spolupráce v tomto eh, duchu. Děkuji, paní Swinburne. Děkuji. Abych byla stručná, podporuji většinu z toho, co říkali předřečníci. Já myslím, že kvalita práce komise je dobrá a máme velmi dobrý základ, o něž se opřít. Jinak myslím, že z povahy věci vyplývá, že tato směrnice o finančních konglomerátech vlastně znamená takový nový test pro společný výbor. Bude to veliký test pro tyto nové orgány, test toho, jak spolupracují. Takže podporuji to, co se říkalo o společném výboru, musíme na něj odkazovat co nejvíce, takže máte mou plnou podporu, pokud je o společný výbor Musíme také posílit to, jakým způsobem parlament vnímá spolupráci těchto tří orgánů. Pokud nebudou spolupracovat a začnou být teritoriální, tak budeme mít dost velký problém s těmito důležitými institucemi pro systémy, systémové riziko. Nechceme, aby se ty tři pilíře rozpadly, musí spolupracovat a překlenovat případné mezery. Takže plně podporuji to, co řekl Peter Skinner a také to, co říkal Svém, nesmíme vynechat ESMU. Jsou to tři orgány, a mnohé konglomeráty právě řeší nebo eh, se zabývají také zprávou kapitálu, takže je důležité, aby tam byly všechny tři orgány, které fungují kolektivně a společný výbor bude zcela zásadní. Já myslím, že to bude z mé strany vše, protože myslím, že je tady jinak eh, celkově konsenzus, jak postupovat. Já dám slovo zpět panu zpravodaji, aby ukončil, zareagoval. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat stínovému zpravodaji a také ostatním kolegům, kteří vystupovali. Souhlasím s tím, že je třeba posílit úlohu společného výboru. A také souhlasím s dalšími návrhy, které zazněly. Děkuji. Já myslím, že budeme mít návrh zprávy tedy na jednání v lednu. Eh, termíny tam budou asi někdy v únoru, hlasování eh, na výboru 21. března a potom na plenárku v květnu, takže na, tom, na to máme ještě nějaký čas, abychom to rozpracovali. To platí pro zpravodaje, samozřejmě pro stínové zpravodaje. Ehm, teď eh, jsme trošku popředu, o 10 minut. Nevím, jestli tady mám všechny zodpovědné na tu další část, protože tady nás čeká dost rozsáhlý balíček. Potřebujeme 6 zpravodajů, 14 stínových zpravodajů. Týká se to balíčku pro zprávu ekonomických záležitostí, ale teď vidím, že tady zpravodaje nemáme. Možná bych se obrátila na skupiny, jestli by nemohli zpravodajům zavolat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 Kolegové, začneme v 11, protože tady nemám dost zpravodajů a stínových zpravodajů, abychom mohli začít. Vím, že to bylo naplánováno na 11 hodin, takže si dáme pár minut přestávky. Vidím, že je tady paní Hortman Kohl, pan Fejo, paní Ferreira, ale nemáme tady žádné stínové zpravodaje. To si myslím, že je náš problém. Mám jich tady pár, ale ne všechny. Kolegové, prosím, posaďte se, začneme. Protože máme jen 90 minut na to, abychom pojednali toto velmi složité téma, tento balíček návrhu o zprávě ekonomických záležitostí. Máme zde šest zpravodajů, 14 nových zpravodajů, jak jsem říkala, a i další poslance, kteří si určitě budou chtít vzít slovo a zapojit se do rozpravy. Navrhuji tedy, abychom dali slovo zpravodajům vždy na pět minut. Já to budu sledovat, a aby se nám podařilo všechny zapojit do debaty a potom dám slovo stínovým zpravodajům, kteří budou mít tak tři minuty každý. A potom dostanou slovo zase zpravodajové, dostanou dvě a půl minuty na závěr a potom bych také ráda zapojila i ostatní kolegy, kteří by chtěli uh, něco říct v debatě. Takže začneme. Nejdříve zde máme zprávu paní Corin wortmann kohl Týká se to posílení dohledu nad stavy rozpočtu nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik. Paní wortmann kohl máte slovo. Uh, thank you um, uh, very much. Uh... Děkuji. Paní předsedkyně, jsme na počátku legislativního procesu o šesti návrzích souvisejících s ekonomickým řízením. Nicméně až takový začátek to úplně není, protože proběhla řada prací v rámci eh, zprávy jako fea eh, Feja a také co se týče návrhu paní Beres. Eh, nezačínáme tedy od nuly, máme už určitá východiska společné linie, na kterých můžeme dále stavět, ale je to také zvláštní proces, protože když si čtete noviny a vidíte zprávy o utváření pracovní skupiny a tak dále. Ono to zní, jako kdybychom už příštím týdnu eh, měli se vším skončit, uzavřít to a mít vše hotové, ale musíme si uvědomit, a v tomto smyslu je velice dobře, že všichni předsedové politických skupin jas, se jasně vyjádřili právě na poslední plenárce, protože dosud nebylo stanovisko parlamentu v této souvislosti bráno v úvahu. A je dobře, že tak, jak vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, můžeme projednávat tento balíček spolurozhodovacího procesu eh, právě eh, v této oblasti. Setkali jsme se eh, samozřejmě s předsedy jednotlivých frakcí, diskutovali jsme s kolegy a vypracovávali společná stanoviska. Pro, to je důležité si uvědomit na úvod, ale Chceme sehrát svoji úlohu především v té souvislosti, že se zasadíme o zrychlení celého procesu, především na počátku. Ono totiž není dosud jasné, jaký harmonogram bude sledovat rada a dá se očekávat, že již na prosincové radě bude tento balíček na pořadu jednání. Zatím není ještě jasné, do jaké míry se dostanou na společnou pozici, ale diskutovat o tom budou, proto je velice důležité, aby chom se dostali eh, samozřejmě k rychlému utváření celého procesu eh, těch tří zpráv Musíme si uvědomit také práci Diego Feja a paní Beres. Pokud si ten balíček prohledneme obecně, vidíme, že posílení paktu růstu a stability, tak jak to navrhuje komise, můžeme hodnotit jako posílení celého systému. Otázka ale zní, zda to posílení je dostatečné. Zda ekonomický dohled v návrhu komise, a tady chci specificky zmínit preventivní větev, zda skutečně dostatečně silná. Diskutovali jsme také s radou, ale musíme si uvědomit, že je nutné eh, tedy eh, zavést komunitární metodu tedy velice výraznou úlohu Evropské komise v tomto balíčku. A to do značné míry již eh, bylo vzato v úvahu z hlediska uvalování sankcí, ale na počátku toho procesu, v těch prvních krocích, kdy se může komise vyjádřit například k otázce, zda členské státy Eh, se dostatečně blíží k plnění střednědobých cílů. Zda v té fázi eh, je ta problematika ošetřena dostatečně jasně v tom smyslu, že nerozhoduje jenom rada, ale také především komise. A důležitá otázka, která z toho vyplývá pro parlament, zní, jak demokratická legitimita, eh, jak je zajištěna demokratická legitimita v tomto balíčku. Rada také zdůrazňuje, že si přeje výrazné postavení, protože zastupuje členské státy. E, my, a to se týká i mě osobně, odraží to ve zprávě, tady vnímáme e, ten postoj tak, že by mohla být rozhodnutí velmi politizována. A to samozřejmě naším záměrem není. Důležitá úloha komise je zásadní ale musíme se také ptát, jakým způsobem může tento rozhodovací proces a hodnocení ze strany komise být monitorováno. zda právě toto je v systému dostatečně propracováno. Zda potřebujeme třeba rozpočtové experty, kteří budou dohlížet nad prací Evropské komise v této souvislosti. Jakou úlohu má sehrát Evropský parlament, rada? A to nejenom případ o případu, ale také na obecné rovině při řešení této problematiky. To jsou samozřejmě záležitosti, o kterých musíme diskutovat a budeme diskutovat v následujících týdnech a měsících. A s touto diskusí ještě souvisí jedna další věc, která je velice důležitá, odráží se to také v dalších zprávách, a to, jakým způsobem Eh, bude zajištěn dohled na dodržování paktu růstu a stability eh, horizontálně, zda třeba proběhnou nějaká vnitrostátní rozhodnutí, jakým způsobem třeba by mohlo být nutné transformovat ta kritéria z hlediska vnitrostátního politického procesu nebo vnitrostátního zákonodárného procesu. Eh, omlouvám se, říká řečnice, dochází mi čas. A na závěr musím tedy zdůraznit sama za sebe, a to též platí jistě pro další zpravodaje, že e, jsme otevření, chceme si vyslechnout vaše připomínky a pokud samozřejmě nebude čas na ústní výměnu názorů, tak si také rádi přečteme připomínky písemně, abychom našli společné stanovisko. Děkuji, nechtěla jsem vás přerušovat v době, kdy jste kladla otázky, protože ty otázky bychom si skutečně měli e, zvážit, ale v každém případě chci, aby se každý vešel do pěti minut abychom dali slovo co nejvíce kolegům. Eh, Pan Fio, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych zdůraznil, že Evropský parlament eh, má před sebou velmi obtížný úkol – ale je to proveditelné. Je to opravdu proveditelné. Už jsme nedávno ukázali, že i přes rozdíly, které existují, pokud jde o přístup k jednotlivým tématům, s ohledem na vše, co se stalo, pokud jde o dohledový balíček nebo o celém tom balíčku pro zprávu ekonomických záležitostí. Jasně z toho vyplývá, že jsme schopni zaujmout jednotné a rozhodné stanovisko. Já bych to zde rád zdůraznil. Došlo zde k určitým vynechávkám, protože například dokument Rady se vůbec neodvolává na pozici přijatou Evropským parlamentem. Ale ať už jde o společné politické stanovisko, které jsme přijali, nebo o spolurozhodovací pravomoci, které máme ve vztahu k těmto zprávám, Toto vše vede radu k tomu, že je povinna respektovat stanovisko parlamentu. A já bych rád a poblahopřál a poděkoval všem za to, že jsme sjednotili všechny tyto zprávy do jednoho balíčku, protože tyto zprávy spolu vzájemně souvisejí, jsou velmi úzce propojeny. A právě proto společné stanovisko, bez ohledu na rozdíly, které mezi námi existují, jsou důležité, protože z politického hlediska je to velmi citlivé a ožehavé téma. Zpráva, o které budu hovořit já, souvisí s revizí nařízení 1467 z roku 1997 o nadměrném schodku. Tato zpráva z roku 1997 byla zrevidována, přeskoumána v roce 2005 a teď se provádí nová revize. A já bych vás nyní rád informoval o tom, že jsou zde jiné otázky, které jsou nyní předmětem pozměňovacích návrhů. Některé z pozměňovacích návrhů jsou pouze formální a jsou vyvolány tím, že zde existuje nová smlouva a jsou zde i jiné pozměňovací návrhy, které přinášejí podstatné změny. A ty se týkají především provádění tohoto nařízení a jeho vstažení nejen na rozpočtový schodek, ale také na veřejné zadlužení. Navrhuje se zde, aby ta korektivní složka paktu růstu a stability, jejímž cílem je zabránit chybám v národním, rozpo, národních rozpočtových politikách, se uplatňovala také na veřejný dluh. A také byly navrženy změny, které se týkají dohledu a oznamovací povinnosti členských států, pokud je o sledování jejich dluhu. Já bych rád zdůraznil, že členské státy, podle toho, co zde je navrženo, členské státy, které budou mít větší dluh než 60 HDP, budou muset přijmout opatření na nápravu tohoto stavu a bude zde brán v úvahu práh 7%. Na druhé straně vývoj dluhu a politiky členských států v této oblasti budou brány v úvahu ve všech procesech, které se budou týkat nadměrného schodku a členské státy budou muset provádět celou řadu analýz právě s ohledem na vývoj státního dluhu. Velmi důležitá je také nominální hodnota růstu. Když dochází ke snižování dluhu a také velmi důležité jsou procesy, které se týkají určování struktury tohoto dluhu. Přicházíme k jednomu bodu, který bude velmi důležitý v naší debatě. Všechny tyto věci usilují o lepší kázeň v souvislosti s paktem růstu a stability. A my se musíme podívat na to, zda je to nutné či ne, zda je to potřebné či ne. Já si myslím, že toto je jedna z pochybností, které musíme jasně vyjasnit. Zda chceme pomocí tohoto paktu dosáhnout především stability, nebo zda chceme rozvinout také eh, celou řadu jiných úsilí. Děkuji a nyní zpravodajka paní Ferreira, která se eh, zabývá eh, úprav při ekonomických nerovnováhách Děkuji. Kolegové, kteří si vzali slovo přede mnou, už hovořili o důležitosti role Evropského parlamentu v této oblasti. Evropský parlament má jasnou institucionální roli. To je jeden z důvodů, ale kromě toho ve čtyřech z těchto zpráv má parlament spolurozhodovací pravomoc. Je tedy velmi důležité, aby veřejně navenek bylo velmi jasně řečeno, že žádná debata nemůže být uzavřena v těchto otázkách, aniž by se zohlednilo stanovisko Evropského parlamentu. Druhá věc, abych také zdůraznila, co zde již bylo řečeno. Stejně jako u předcházejících otázek je nutno, aby Evropský parlament zaujal společné stanovisko, a to bez ohledu na rozdíly a rozdílné názory mezi jednotlivými politickými silami v Evropském parlamentu. Znovu musíme vydat jasné a rozhodující společné stanovisko, které bude hájit zájmy evropských občanů. Nyní bych se ráda vrátila k dokumentu jehož jsem zpravodajkou. Tento dokument je velmi úzce navázán na další zprávu, která také podléhá spolurozhodování a jejímž tématem je náprava nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně. Spravodajem je Karl Haglund. Já si myslím, že je složité hovořit o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy, aniž bychom zároveň hovořili o systému sankcí, který je předmětem zprávy Karla Haglunda. Je to tedy zcela nová dimenze a jsou zde velké rozdíly oproti tomu, co zde představil náš kolega Diogo Feio, který zase hovořil o paktu růstu a stability. Pakt eh, byl několikrát zrevidován, pozměně novelizován a nyní je používán pro kontrolu státního dluhu, všeho toho, co státní dluh pokrývá. Ale zde se zaměřujeme na makroekonomickou nerovnováhu, která má dopad na hospodářství členských států. A ve zprávě Karla Haglunda se hovoří o opatřeních vedoucích k nápravě, o sankcích v případech, kdy zaznamenáme nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu v eurozóně. Dosud byla situace taková, že jsme dostali určitá doporučení obsažená v různých textech institucí. Hovořilo se zde o tom, že je nutno dát nový obsah vůčím ekonomickým principům, ale od roku 2008 se Euroskupina rozhodla, že zahájí proces eh, podrobnějších studií konkurence v eurozóně a v roce 2010 Rada požádala abychom přistoupili k efektivnějšímu přeskoumání různých napětí, která se objevila. Pro Evropský parlament je dokument, na kterém pracuje pan Fejo. To je dokument, kde se snažíme více analyzovat příčiny této makroekonomické nerovnováhy a sledovat také otázky zaměstnanosti, nezaměstnanosti a dalších prvků, které mají dopad na makroekonomickou nerovnováhu. Toto jsou tedy dvě stanoviska, která mě připadají důležitá, a to ve zprávě Beres, ve zprávě FEO. A nyní se snažíme vyjasnit a jasně říci to, co si myslíme, že je skutečně makroekonomickou nerovnováhou. Komise se domnívá, že bychom měli odložit přesnou identifikaci skutečných projevů makroekonomické nerovnováhy Myslí si, že by se měl vytvořit eh, určitý rámec eh, pro identifikaci této nerovnováhy, aniž bychom věděli, jaké ukazatele budeme využívat. Často se jedná o ukazatele, které jsou spojeny s tím přehledem doporučovaným komisí. Týká se to růstu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti Opakuji znovu, že Evropský parlament zde sehrává velmi důležitou roli, musíme se na tyto problémy podívat a jakmile budeme mít dostatečně přesnou definici této makroekonomické nerovnováhy, budeme se muset podívat na to, co můžeme udělat, abychom zajistili soudržnost tohoto balíčku, který se týká zprávy ekonomických záležitostí. A to nás vede k tomu, co se řeší ve zprávě Karla Haglunda. Toto je důležité z hlediska toho, jak je zajišťovat eh, rovnováhu v oblasti eura, v eurozóně. Děkuji, jsem velmi ráda, že máme tuto první výměnu názoru, protože si myslím, že je to téma, které zajímá všechny poslance, nejen výbor Ekon, ale všechny. A máme zde velkou zodpovědnost. Pracujeme z hlediska trhu a z hlediska občanů. Měla bych spíše říct nejdříve z hlediska občanů, potom tedy z hlediska trhu. Ale s ohledem na to, že nemáme právo se zmílit. Je třeba, aby se tento systém zdokonalil. Podívejme se na to trochu s odstupem. Návrhy komise se ubírají dobrým směrem, myslím si, že udělali velký kus práce, zajímavý kus práce, protože komise jasně ukazuje, že zde problém kázně a že je nutno dodržovat závazky. A musí zde být menší prostor pro smlouvání mezi státy. Jak říkala Elisa, to pole je ještě širší, zahrnují se do toho makroekonomické nerovnováhy. Jak říkala Corin a Diogo, Tento výbor už odvedl určitou práci, ale já bych tomu řekla jednu věc. Když jsme vytvořili euro, tak jsme si nemysleli, že tento systém by měl trvat. Nyní máme vlády, které chtějí pokračovat v něčem, co bylo přechodné. Je to dobré řešení nebo ne? Já si myslím, že si musíme položit tuto otázku, protože to má dopad na naše pozdější rozhodnutí. Máme uvažovat in the box, eh, anebo eh, tuto skříňku otevřeme a začneme postupovat eh, k něčemu jinému. Nemáme právo zklamat občany. Nemůžeme zde dávat takovéto nálepky, zpráva ekonomických záležitostí a tak dále, věcem, které jsou v podstatě jen koordinací národních ekonomických politik a která zatím ještě nenastala. Máme zde skutečný problém v tom, protože nevíme, zda máme přijímat eh, rozhodnutí automatická nebo sladěná. Samozřejmě nikdo nechce žádnou automatiku. Jsme zde proto, abychom dělali politiku. Všichni máme pocit, že musíme situaci nejdříve vyhodnotit. Ale nemáme zde politický stupeň a členské státy ji nechtějí vytvořit. To znamená, že je zde pouze systém koordinace. A pokud máme systém koordinace, tak musíme zvýšit automatičnost. A to musíme vysvětlit. Nejedná se o to, že bychom se rozhodli pro automatické postupy, protože se nám to líbí. Ale pokud ten systém má zůstat takový, jak je, a my si musíme položit otázku, zda to tak chceme, tak je nutno posílit eh, na maximum metodu společenství, která v tomto systému existuje. A proto si myslíme, eh, že bychom měli dát eh, více kompetencí komisi, pokud jde o nezávislou analýzu. Další otázka, která mě připadá důležitá, to je demokratická legitimizace všech těchto rozhodnutí. V našem úsilí o automatický postup, samozřejmě z důvodu disciplíny to chápeme, můžeme udělat sociálně a politická rozhodnutí, která mají velký dopad. Když jsem hovořila o demokrati- demokratizaci a demokratické legitimizaci, tak si můžeme položit otázku, zda dnes a v následujících eh, týdnech, eh, jak říkala Eliza, bychom neměli říci veřejnosti a novinářům, že se nejedná jen o nějaké diskuze za zavřenými dveřmi, ale že zde je i parlament, eh, který přijímá rozhodnutí, která jsou veřejnosti přístupná a že budou zohledněna stanoviska všech aktérů. Nebude to tedy rozhodnutí ze strany Bruselu, které bude uzavřené a nevezme v úvahu nic, ale bude zde také role Evropského parlamentu. Je zde také dlouhodobější problém. Nepotřebovali bychom v této otázce veřejnou debatu? Komise předkládá zajímavé návrhy, ale nebylo by lepší, kdyby zde bylo takové slyšení. To je vlastně první debata, první výměna názoru, proto já zde říkám, že nemám žádný plán, žádný blueprint, jak říkáme. Neměly by mít členské státy a také veřejnost právo hájit své stanovisko? Neměli bychom eh, <clears throat> zabránit tomu, aby zde nebyl takový ten populistický postup. Já si vzpomínám, jak jsme na jaře hovořili s panem Papandreou, mohli jsme si vyslechnout jeho stanovisko, vyslechnout i hlas eh, opozice, námitky a tak dále, protože pokud neumožníme tuto demokracii, tak si myslím, že z dlouhodobého hlediska tento systém eh, bude ohrožen, protože populisté budou říkat, Brusel vám pořád něco nařizuje a tak dále. Pokud je o techničnější otázky, tak ekonomi- eh, Evropská komise navrhuje posílit eh, většinové hlasování. Členské státy by měly hlasovat jednomyslně, pokud nebo tedy hlasovat kvalifikovanou většinou, aby zamítli návrh komise, to je dobrý návrh, ale musíme ještě udělat určité právní kroky. Jak říkala Elisa, musíme určit, jaké jsou dobré makroekonomické ukazatele. Samozřejmě je dobré zajímat se o makroekonomickou nerovnováhu, ale musíme jasně říci, jaké zde budou ukazatele. Potom eh, proč eh, sankce je na úrovni žádná celá 2% HDP. Eh, já nemám nic proti tomuto číslu, ale zajímalo by mě, jaká je studie dopadu. Potom je důležité podívat se také na to, co bylo rozhodnuto ve strategii 2020. 2020. Musíme se podívat na sankce a na všechno to, co je pozitivní, co dává Evropě prostor, pokud jde o růst a zaměstnanost. Musíme se prostě ujistit, že vůči občanům a vůči trhu budeme vystupovat věrohodně a ten náš produkt bude věrohodný. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k panu Haglundovi eh, je pro opatření k právě makroekonomické nerovnováhy v er- eurozóně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a nejprve bych rád uvedl, že přístup komise vnímám pozitivně. Jsem rád, že komise připravila ambiciozní balíček, nad kterým budeme pracovat, ale současně si říkám, že bychom mohli také využít určitý čas na to, jak se k tomu staví a stavěla rada v tomto smyslu je dobré, že máme ambiciozní pracovní skupinu. Na druhou stranu, jakým způsobem pracuje rada. Některé členské státy, podle mého názoru, rozhodně nijak eh, ne podporuje vyjednávací pozici, která nás čeká a zároveň si musíme uvědomit, že tedy náročný ambiciozní přístup je důležitý za parlament, ale měli bychom být také cel nejjednotnější protože pokud se nám nepodaří velkou většinou získat podporu velice eh, v parlamentu, eh, velice těžké bude prosadit naši pozici vůči radě. A ještě další velký úkol je eh, ten napětý, nabitý harmonogram, který před námi stojí Samozřejmě každý kolega poslanec celé jistě má na tento balíček svůj názor, svoji pozici a je to velice důležité v souvislosti s balíčkem o finančním dohledu, což je specifické téma a zatímco tady toto téma si jistě vyžádá interpelace řady poslanců. A proto nás čeká také velice pilná práce, abychom skutečně dali příležitost každému se vyjádřil. Myslím si, že když začneme analyzovat tuto problematiku a pracovat nad celým balíčkem, důležité je tedy zvážit, jaké jsou alternativy ehm, k přístupu komise, protože eh, komise k tomu přistupuje ambiciozně a pokud budeme chtít návrhy komise rozředit, zmírnit, tak pak si musíme klást otázku, proč tak činíme. Hm, Evropská centrální banka zaujala velice jasné stanovisko, a já to vnímám tak, že lidé v eurozóně eh, očekávají ambiciozní přístup od nás a abychom tedy ukázali nejenom veřejnosti, ale také finančním trhům, že jsme schopni eh, v Evropě eh, něco udělat, musíme zastávat toto stanovisko velice výrazně, ale k tomu je nezbytná plodná spolupráce. V této souvislosti jsem rád, že proběhla plodná jednání se zpravodají eh, a také skutečně diskuse byla velice pozitivní. To vnímám také jako velice dobré Samozřejmě na základě toho e, jsou základy pro velice dobrou parlamentní pozici, která vznikne. A jedna věc, která mě trošku znepokojuje, nebo kterou vnímám jako náročnou do budoucna, je e, skutečnost, že velice vyhraněná stanoviska na to mají národní parlamenty. A dovedu si představit různé tlaky, které tady budou působit. A zároveň, jak tady zazněla také otázka právních aspektů, Eh, kde jsem také zaznamenal eh, názor, že třeba stanoviska komise nejsou zcela v souladu eh, se zakladajícími smlouvami EU. Já nejsem na tyto smlouvy odborníkem, ale v každém případě musíme zajistit právní soulad s existujícími smlouvami o EU. A nevíme podle toho, co zda třeba padne návrh na změnu smlouvy, ale to už by bylo mimo tento balíček. A nakonec bych chtěl ještě zmínit otázku balíčku jako celku. Já myslím, že tady jsme na sobě vzájemně velmi závislí. Eh, samozřejmě nemůžeme pracovat, aniž bych já třeba věděl, jak pracuje paní Ferreira a tak dále, protože jinak eh, bychom nemohli zajistit, aby třeba navrhované sankce byly koherentní, lineární z hlediska, aby i celý ten přístup byl koherentní z hlediska celého balíčku. A tím se dostáváme do situace, kdy je třeba nutné nalézt stanovisko k různým ukazatelům, definicím třeba ekonomické nerovnováhy a sdílím obavy paní Ferreiry, ehm, že často nejsme dostatečně informováni o problematice, kterou řešíme a to bude skutečně tou největší hozenou rukavicí. Eh, abychom tedy zajistili jednotnost v používaných termínech, protože to jsou problémy poměrně nové, o kterých hovoříme tady a ne vždycky ty definice všichni sdílíme. Ale obecně řečeno, paní předsedkyně, si myslím, že se nám podaří dosáhnout dobré a přesvědčivé pozice parlamentu, pokud najdeme čas na to, abychom si vzájemně naslouchali a skutečně snažili se splnit ten časový harmonogram. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nakonec paní Ford eh, která je zpravodajkou pro požadavky na rozpočtové rámce členských států. Děkuji. Toto je takové východisko pro všechno ostatní, protože to je zpráva, ve které chceme po členských státech aby předložili údaje, sdíleli je se svými sousedy a s veřejností. A to je potom vlastně východisko pro veškerou ostatní diskusy a možná, kdyby byly přesnější a přístupnější údaje v minulých letech, tak bychom se bývali nedostali do situace, ve které jsme nyní. Takže já tady vidím jasnou potřebu zlepšit úroveň dostupných veřejných údajů a jak často říkáme, eh, sluneční svit eh, nejlépe dezinfikuje. Takže přístupnost a transparentnost je tady nejdůležitější. Komise tady navrhuje nové části nebo typy údajů, které chtějí, aby členské státy předkládaly, například eh, pokud jde o odpovědnost za přelevání rizika, to si myslím, že je také důležité. V naší zprávě také zmiňujeme, že si uvědomujeme, že jsou zde rozdíly mezi členskými státy, že nemůžete mít plošné řešení úplně pro všechny. Uh, ta pracovní skupina Hermana van Rompuje, která šla do velkých podrobností, navrhuje dvouvrstvý přístup, kde byste měli minimální soubor údajů, které by se museli poskytovat a minimální standardy pro systémy a možná nad tím by ještě byla potom vrstva eh, nezávazných dalších údajů, které by se mohly předkládat. A je možné, že to je užitečné východisko. Ale Možná bychom potřebovali více informací o tom, proč tedy oni mají pocit, že je třeba tady mít tyto dvě vrstvy konkrétně. Také v, té, v jedné z těch předchozích zpráv říkáme, že potřebujeme mít dva typy dohledu. Jeden dohled pro jaksi standardní situace, ale potom, když se objeví problémy, tak je třeba, aby se spustila jaksi přísnější uh, úroveň ochrany nebo dohledu. A co potom na té vyšší úrovni by měly jednotlivé uh, orgány dělat. Je tady jedna připomínka George Bernarda Shawa, který řekl, že kdybyste vzali všechny ekonomy světa, eh, postavili je vedle sebe, zeptali se jich na něco, tak stejně potom nemáte definitivní závěr nebo nějaký autoritativní názor. Takže potom je otázka, kdo by se měl definitivně vyjádřit. Členské státy nebo komise nebo MMF nebo je třeba, abychom tedy uznali to, co řekla Task Force, že jsou zde i další mezinárodní organizace jako MMF, které mohou přispět ke zlepšené úrovni dohledu. Ale také záleží na tom, co tedy produkují členské státy v rámci vlastních rozpočtů, někdy za normálních okolností, totiž možná jejich názor se nebude úplně překrývat s názorem komise, takže možná by v tom textu mělo být něco, že by se měli pokusit se řídit názorem komise, ale pokud nemohou, tak nastane určitá okolnost, tím bychom se měli zabývat. Také pro veřejnost je důležitá další věc. Pokud chceme, aby členské státy byly maximálně transparentní a vydávali tříleté výhledy vlastních rozpočtů, tak Evropská unie by měla asi udělat to tež sama za sebe, protože myslím, že pro občany je velmi obtížné vysvětlit, co se děje s evropským rozpočtem, je velmi těžké tedy vysvětlit třeba výhledu tří let, jak se ty prostředky vynakládají, takže to je důležité na evropské úrovni, abychom se řídili stejnými pravidly, jaká kážeme pro ostatní. Další velká otázka, o které jsme se bavili na naší skupině, je ta, do jaké míry jsou tyto sankce účinné a co v případě, když nebudou fungovat. Mělo by tam být nějaké důvěryhodné řešení krize. Task Force Fan eh, Rompuje se tomu také věnuje, zmiňuje to tam a asi by to břemeno měl nést také trh, ne vždycky daňový poplatník, který bude takto zachraňovat eh, části ekonomiky, tak jak tady daňoví poplatníci zachraňovali banky, takže potřebujeme nějaká řešení založená na tržním přístupu. Chápu, že to možná není v souladu s těmi původními šesti dokumenty, ale myslím, že řešení krizí bude totiž velice důležitá další debata. Děkuji. Děkuji, abychom strukturovali naši debatu a zároveň měli zde co nejjednodušší, protože nebudeme mít společnou debatu. Mám tady stínové zpravodaje, kteří už vystupovali, jsou zpravodaji a tak dále, ale já to udělám tak, že pokud jste se přihlásili o slovo, tak vás vyvolám. Zatím se přihlásili tři stínoví zpravodajové s tím, že chtějí mluvit. Pan, pan má vždycky nějaký lepší nápad než já. Takže nejdříve stínoví, kteří chtěli slovo, potom další tři členové výboru chtějí si vzít slovo, ale zároveň nejsou zpravodaji, těm dám také slovo. A jinak by bylo, kolegové, užitečné, pokud jste stínovým zpravodajem k nějaké zprávě a chcete říci něco zpravodaji, tak to opravdu adresujte zpravodaji, aby on mohl přímo zareagovat. A pustíme se do toho, nebude to jednoduché, vidím. Mám tady nejdříve pana Gigolda. Na tři? Ne, dvě, dvě minuty dám stínovým. Pan Gigold, prosím. A nebo jestli chcete dát svou řečnickou domu panu Lambercovi, také můžete. Bohužel bez mikrofonu. No, no, but I'm taking the shadows. Já nejdříve beru stínové zpravodaje. Na řadu nejste tady na seznamu. Ano, já jsem stínovým pro všech šest. Ale nemám vás na seznamu, omlouvám se. Dobře, tak pan Lambert začne, nebudeme to tady nafukovat. Tak já chci říci, že mě velice zaujalo, jakým způsobem rada některé věci nezohlednila ve svých návrzích. Nechci se tady pouštět do interinstitucionálních věcí, ale myslím, že to vysílá určitý signál, pokud chceme být slyšeni v této debatě, musíme vystupovat jednotně a konzistentně. A myslím, že takto jsme to už udělali uh, u zprávy pana Feje a myslím, že zpravodajové také naznačili, že chtějí takto pracovat. Takže na úvod chci pouze říci, že zelení chtějí jít tímto směrem také. Ovšem je tady jeden zádrhel, je to zároveň velice politická otázka a veliký potenciál eh, rozpolcení, takže to bude vyžadovat velikou pozornost a opatrnost od nás všech, abychom ne, nespadli do této pasti a přesto, abychom tedy přispěli něčím hmatatelným. Dovolte, abych eh, zde učinil tři komentáře k celému balíčku. Za prvé, samozřejmě pokud chceme pravidla a jejich dodržování musíme mít také určité postihy. Pravidla bez postihu nejsou žádná pravidla. Ovšem potřebujeme inteligentní pravidla a obáváme se, že pravidla, tak jak jsou navržená nyní, jsou procyklická. Abych uvedl nějaký příklad. Třeba to pravidlo ohledně snižování dluhů, když se podíváme na země, které mají dluh, dejme tomu 100% HDP, ta pravidla, jak jsou navržená, by po nich chtěla, aby naopak přišli s přebytkem 5% HDP každý rok, aby to jaksi dohnali, tento dluh. No, upřímně, myslíme si, že to je realistické? Pokud ne, jakou lepší cestu konvergence můžeme navrhnout? Za druhé, par, eh, parlament trval na přístup cukru a byče. Udělali jsme tak v případě strategie 2020, v případě zprávy pana Feja a vidíme, že v návrzích komise jsou byče, ale ten cukr tam moc není. A co tím myslím? Skutečnou motivaci pro vlády členských států, aby se snažili více v dobrých časech aby potom byli lépe připraveni, když nastanou časy horší. Já tady nemám nějaké konkrétní řešení, jenom říkám, že by se na to mělo dbát. Za třetí, tady nás komise trochu zklamala. Podíváme-li se na sdělení komisaře Réna na konci jara, on jasně řekl, že chce pokročit ku předu a konkrétně hovořil o makroekonomické nerovnováze a hovořil o souboru ukazatelů, které by byly dostatečně široké, ale ne zase příliš široké, aby byly nezvladatelné. A tady z toho začal couvat. V podstatě řekl, no dobře, tak my si to ještě promyslíme a něco navrhneme. Ale to, co on navrhne, to potom bude schvalovat rada a komise a nikoli parlament, takže bychom měli být mnohem konkrétnější ohledně toho, co chceme, aby ty ukazatele ukazovali, a bychom se zaměřili na ty správné věci. A to nejde, to neznamená jenom deficit, veřejný dluh, ale také soukromé zadlužení, nerovnoměrnost, nerovnost, nerovnováha, životní prostředí, externality a tak dále. Ještě abych zareagovala na to, co říkala Sylvie o nebezpečí, které zde existuje, že v úzovkách ztratíme naše občany. To je veliké nebezpečí. A Silvi, myslím, že to neříkají jenom extremistické strany, ale také normální vlády mnoha členských států a mohu vám to potvrdit ze své vlastní strany. Pokud proti tomu chceme bojovat, musíme dělat dvě věci. Za prvé, zahrnout parlament nejen při přípravě legislativy, ale v celém tom procesu. V celém procesu naplňování ekonomické zprávy. Parlament musí hrát svou úlohu, protože chceme transparentnost a to je jediný způsob, jakým eh, se občané s tímto budou moci stotožnit. A chceme také, aby vlády členských států eh, hovořili stejné věci, protože oni většinou na radě řeknou jednu věc a potom se vrátí domů a všechno hodí na Evropskou unii. Ale v parlamentu se musí chovat jinak, protože to je veřejné. A jinak uh, Silví, souhlasím s tebou, že se je třeba se zaměřit na pozitivní strategii, což je strategie 2020. Potřebujeme také více sankcí eh, v rámci ekonomické zprávy a řízení. To spolu souvisí. Omlouvám se, hovořil jsem dlouho, ale hovořil jsem o všech šesti eh, zprávách. Eh, pan Lambert je stínovým zpravodajem, už je zpráv, takže by teoreticky mohl dostat 8 minut. Pane Langene, já nevím, chcete si sednout tady a řídit to místo mě, nebo co? Tak, Pan Slik, pane Langene, já už jsem domluvil, takže myslím, že jsem ještě dodržel řečnickou dobu dobře. Dobře, já vám řeknu seznam řečníků. Mr. Carons, Mr. Feo, Madam Hubner, Mr. Giggold, Mrs. Swinburne, Mr. Handel, Mr. Chuntis a Mr. Juan no-, all of whom are... Všichni jsou stínoví zpravodajové různých částí zprávy, plus pan Schmidt, pan Schmidt je člen, který chce také hovořit, jste na seznamu, a paní Luling také. A prosím, abyste se uklidnili. Všechny vás dostanu na seznam řečníku, ale opravdu stínoví zpravodajové mají eh, právo hovořit první. A samozřejmě čím déle vy budete hovořit, tím méně bude moci zpravodaj odpovídat. Ale máme tady kolegu, který eh, je stínovým zpravodajem u šesti zpráv, takže potřebuje více času. Dám slovo panu Lakunovi, prosím. Fine, thank you, Madam Chairman. Um... Děkuji vám, paní předsedkyně, stejně jako eh, moji kolegové. I eh, já vím, že Eh, Znívají tady poznámky, které rozhodně diskuzi tady nenapomáhají. A sdílím druhou zmíněnou záležitost a to, že existuje určité překvapení, určitý zmatek a nemůžeme tedy eh, věc uspěchat. Musíme naslouchat kolegům, odborníkům, samozřejmě musíme zaangažovat i veřejnost do těch diskusí. Chceme vědět víc, nemůžeme prostě eh, uvažovat eh, jednokolejně, vnímat to jako urgentní a nedívat se vpravo vlevo. Obecně se shodneme na tom, že pravidla a sankce eh, mohou jít ruku v ruce. Ano, přesně tak, pokud ta pravidla mají smysl. A samozřejmě, hovoříme o eurozóně, jsme hovořili. A také si uvědomujeme, že pokud nejsou v eurozóně splněna kritéria pro jednotnou s eh, jednotnou měnou, tak jak by to bylo třeba v případě USA, tak eh, si musíme uvědomovat, že v faktu růstu a stability musí eh, stát jednat obezřetně i v normálních dobách, v běžných dobách a pak sankce, nevím, zda to nazvat sankcemi, když státy požádají o vstup do eurozóny, projdou tedy fází zkušební v RM, musí nakonec splnit podmínky zkoušky. A to by byla také sankce sama o sobě. Pokud nebudete v souladu s těmi požadavky pojerem, tak samozřejmě se nekvalifikujete. A od toho bodu dál se očekává ponechání si v té fázi RM2, ehm, že toto musí být splněno průběžně ale nikdo nepředpokládal, nikdo nevěděl, co se bude dít. Například nikdo nepředvídal finanční a hospodářskou celosvětovou krizi a nejrůznější opravné prostředky, které se používaly, ty, ty finanční inf- injekce pro banky a stimulační balíčky. A teď tedy nevycházíme z fáze ERM za běžné doby, eh, kdy jsme vytvářeli pravidla a sankce, ale uh, řešíme situaci po událostech, které pro mnoho států znamenaly obrovskou zadluženost z těch příčin, jak jsem vysvětlil, tedy finanční injekce bankám a tak dále. A tato pravidla jsou vnímána pro strukturální změny. Teď je hledáme po eh, události, která nastala po mnoha, mnoha letech. Ehm, a proto musíme být velice opatrní, když budeme připravovat vzorce a po, musíme vědět, jakým způsobem postupovat a musíme také být velmi opatrní. Protože se tato pravidla budou aplikovat na státy, eh, které eh, se takto zadlužili v důsledku eh, nezvyklých okolností. A to je vše zatím. Děkuji mnohokrát, pan Karenc. Thank you very much, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se vyjádřím obecně Eh, co se tý... Já jsem zpravodajem pro požadavky rozpočtových rámců a ve všech našich státech se vyskytly před krizí a po krizi velice specifické okolnosti. Veřejné zadlužení, soukromé zadlužení, inflační ukazatele, eh, nezaměstnanost, produktivita, obchodní bilance a tak dále. To jsou skutečně eh, ukazatele, které se velmi liší. A finanční krize se dotkla eh, nás všech podobným způsobem, ale její dopady byly různé. A myslím si, že jedna věc, kterou si musíme uvědomit jako politikové, je, že eh, ta jasnost, ta srozumitelnost, eh, tu potřebují nejenom občané Evropy, ale také finanční trhy protože si uvědomujeme, že když politikové váhají, e, jsou nerozhodní, tak e, možná samozřejmě občanům to taky není jasné a pak, když přijde e, trest třeba formou nějaké finanční krize, zadlužení se důsledku pomoci bankám. A to je dluh, který neseme v svých bedrech všichni. Proto musíme mít skutečně jasné pokyny, jasné postupy, eh, nejenom jasno v tom, jaké budou sankce, ale také, aby ty sankce nebyly bezzubé. Abychom tedy mohli si opětovně získat důvěru trhu, ale také našich občanů. A nakonec, eh, tady si dovolím citovat svoji vlastní zemi, Lotyšsko, které se krize dotkla poměrně výrazně. Naše vláda a premiér vždycky zdůrazňovali a vysvětlovali, kde se vyskytly obtíže a když eh, přinesli balíček utahování opasků eh, s opatřeními, které nebyly opatřeními minula, ale naopak vycházely z krize, tak když tato úsporná opatření byla zavedena, ekonomika se opětovně začala rozjíždět, ale eh, když v posledních volbách si právě tato úsporná politika získala obrovskou podporu občanů. Myslím si, že to bylo především díky tomu, že premiér byl velmi otevřený vůči veřejnosti, velmi upřímný a právě tuto upřímnost, tuto otevřenost si musíme ponechat, nesmíme se jí bát. Eh, prostě i ta nepopulární opatření nemusí být koncem politiků, ale naopak mohou konkrétní politiky posílit. Děkuji mnohokrát. Mám pana Feja, který hovoří za pana Dorfmana. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si beru slovo jménem pan Dorfmana. Eh, co se týče prevence a nápravy makroekonomických nerovnovách. Vzhledem k tomu, že se podílí na eh, výbor spolupráce s Uzbekistánem návrh komise makroekonomického řízení, o makroekonomickém řízení a prevenci nerovnováhy v makroekonomice patří eh, k tomuto balíčku je důležité pro ehm, obnovení rovnováhy a snížení zadluženosti. Makroekonomické nerovnováhy představují zásadní problém a žádají si také makroekonomický dohled z hlediska dodržování paktu růstu a stability. Eh, pokud existují makroekonomická rizika, musí být monitorována a uznána eh, také v odpovídajícím časovém rámci makroekonomické nerovnováhy je potřeba podchytit odpovídajícími nástroji, mechanismy a ukazateli pro určení eh, problémů v různých částech ekonomiky. Ehm, kroky, které navrhuje komise, umožní nápravná opatření, proto, abychom se vyhnuli nadměrné nerovnováze, aby členské státy mohly řešit tyto nerovnováhy, ale zároveň se vyhnuli bolestnému bolestným ekonomickým úpravám. Já se těším na návrh paní Ferrery a dalších zpravodajů a také na vyjádření stínových zpravodajů k tomu, aby byly posíleny preventivní a nápravné aspekty ekonomického řízení. Děkuji, paní Hybner má slovo. Děkuji. Já si myslím, že je to dobrý balíček a měli bychom se snažit chránit jeho jádro a také bychom měli vycházet z toho, že eurozóna je a bude i nadále heterogenní. Také je třeba mít na paměti, jaké jsou skutečné příčiny nerovnováhy, týkají se konkurenceschopnosti a ty budou působit i do budoucna. Takže je to situace, v níž tyto důvody tady budou stále a zároveň ekonomické řízení poměrně slabé, protože ten proces eh, se bude teprve vyvíjet. Takže bychom na to měli pamatovat a také pamatovat na to, jak chránit to nejdůležitější. Ale určitě se budeme postupně poučovat z našich chyb. Chci se ještě vyjádřit několika věcem, eh, u kterých mám sama ještě pochyby. Ideálně bychom měli mít systém, který negeneruje nerovnováhu. Já vůbec nevím, jestli je to dosažitelné, takže dnes bychom měli vytvořit nejlepší možný mechanismus občasné intervence ze strany vlády za účelem korekce ekonomické politiky a když budeme ten systém nastavovat, musíme si uvědomit, že musíme vytvořit systém, který bude méně náchylný k veškeré této nerovnováze, která vznikla v Evropě. Zároveň si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom tady neoddělovali vnitřní a vnější nerovnováhu. Zároveň bychom se měli podívat právě na jejich interakci, na vzájemné vztahy v kontextu dilematu mezi fiskální konsolidací a růstem. Možná je možné nalézt určité, určitých kompromisů vlastně mezi těmi externími a interními nerovnováhami jako řešení. Za třetí si myslím, že je důležité si uvědomit, že eurozóna není pouze součtem členských států. Takže ukazování prstem na jednotlivce, kteří neplní pravidla, možná nebude stačit. Také když bychom chtěli napravit určité špatné jednání, musíme si uvědomit, že to může mít domino efekt na další členské státy v eurozóně. Za čtvrté, myslím si, že ať už, nebo pokud mají být ta opatření postihu účinná nebo ne, to bude záležet na tom, jak celý systém bude nastavený potřebujeme mít dobré porozumění toho, co jsou nerovnováhy, co jsou jednotlivé indikátory, jak se vzájemně kombinují a také co zvládnou nebo co ukazují statistické údaje. Takže to je třeba všechno zohlednit a to ve všech fázích nastavování celého systému. A moje poslední připomínka se týká hm, trestání a článku 4. Tady musím říci, že mě stále zaráží, jakým způsobem opodstatňujeme toto řešení. Většinou je to politické rozhodnutí, které je subjektivní, je tam celá řada faktorů. Pokud chceme rozhodnout porušení objektivních referenčních hodnot hlasováním, ne, nevím. Pokud jde o trestání, tak tam jde o to, co budou ty výjimečné okolnosti, jak budou definovány, protože v minulosti už jsme zažili to, že pokud takováto definice nebude správně nastavená, může být kontraproduktivní a my budeme naprosto bezmocní. A ještě poslední věc. Implicitní morální riziko tady vnímám ve článku 4, protože tento článek říká, že členské státy které neporušují, budou potom hlasovat o tom, jestli došlo k porušení objektivních referenčních hodnot a poté dají dohromady ty pokuty a rozdělí si je mezi sebe, takže no nevím, možná to tak má být, ale když už jsme tak citliví na morální riziko, tak eh, jaký zájem potom převáží na radě, kde vlastně celý ten postup trestání bude spuštěn. To mě není úplně jasné. Děkuji, pan Gigold. Jenom velmi stručně ohledně tohoto balíčku. Myslím, že tento výbor by měl zvládnout ekonomickou stránku věci co nejlépe. A v celé té debatě bohužel na radě a možná částečně i zde je určitá tendence uvažovat o tomto čistě politicky. A podle linií zastávaných jednotlivými politickými stranami v minulosti. Začíná to celou tou diskusí o sankcích, je tady otázka režimu řešení a také se to týká nerovnovách. Já myslím, že východiskem tohoto balíčku musí být reálná potřeba větší hospodářské spolupráce a koordinace, tak abychom se poučili z krize, ke které došlo. Takže nebojujeme proti nerovnováhám, které v systému buď jsou nebo nejsou, teoreticky, ale vůči, ner- proti nerovnováhám, které skutečně vznikly v minulosti. Takže tady kolem toho musíme budovat potenciální konsenzus a už je to ve zprávě pana Fajo, že tady nová pravidla musí být eh, široká a musí reflektovat poučení z té poslední krize a zároveň musí být závazná. Ale to musí platit pro obě části. Je tady na jedné straně dluh a deficit a na straně druhé nerovnováha. A největší ekonomika v eurozóně má v podstatě deflační politiku, zatímco ostatní zase mají pravý opak, tak to ve svém důsledku nefunguje. A také není to jenom otázka konkurence schopnosti. Také jsme zaznamenali různé bubliny cen aktiv a to způsobuje problémy pro konkurenceschopnost. Takže to bychom také měli řešit. A tato řešení musí být tvrdá, a široké dohody dosáhneme pouze tehdy, pokud pravidla budou stejně přísná na obou stranách této problematiky. A za druhé, myslím, že je také důležité, že nemůžeme chtít od zemích utahování opasků, které zároveň povede k procyklickému deflačnímu vývoji. A je tady rozdíl mezi úspěšnou cestou střídmosti, jak jsme to viděli třeba ve Švédsku, kde prostě dali do pořádku v úzovkách ten nepořádek, který tam měli, ale to je situace, kdy zase můžete třeba využít větších exportů, využijete totiž úrokovou míru a vlastně si vykompenzujete ztrátu vnitřní poptávky v situaci střídmosti, ale to Evropa nemůže jako celek udělat. Když se podíváte na počet zemí, které jsou nad 60% a brzy budou na 80%, tak budeme mít určitý společný deflační vývoj, pokud nenastavíme pravidla správě, správně. Takže já nechci vysoké zadlužení, ale zároveň si myslím, že je podstatné, abychom zvládli ten ekonomický mechanismus, protože jinak si způsobíme ještě horší hospodářské problémy. A poslední připomínka. To, že bychom neměli vyplácet věřitele státem. Já souhlasím s tím, co říká Vicky a také s základní linií německé vlády, ale zároveň k té změně smlouvy nakonec asi nedojde. Takže by bylo dobré, kdyby tento parlament začal vyvíjet možnosti a návrhy, jak dosáhnout tohoto cíle, aniž by se změnila smlouva. A myslím, že to je možné tím, že bychom třeba měli společná pravidla pro vládní dluhopisy. Kdybychom to vlastně vepsali do pravidel pro vládní dluhopisy, tak bychom vlastně měli takový systém řešení problémů a nemuseli bychom měnit smlouvu. Možná existují i jiné cesty k dosažení tohoto cíle, ale toto by bylo podle mě velice konstruktivní. Mohli bychom to jako parlament navrhnout, protože samozřejmě my zde chráníme práva daňových poplatníků, aby nemuseli vyplácet ty, kteří poskytovali snadné úvěry vládám a vlastně my neseme záruku za jejich riziko. Paní Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že už tady zaznělo mnoho věcí, které jsem také chtěla říct, takže já se omezím na postup spíše než na konkrétní obsah. To potom proberu s jednotlivými zpravodaji. Myslím, že je velice důležité, aby zde byla silnější spolupráce a koordinace mezi členskými státy. A ta musí začít hned. Nemůžou čekat na nějaké návrhy a legislativu. Mnohé už může začít hned. A Myslím, že tady ten efekt koordinační může klidně začít ještě před tím, než bude skončen proces trialogu. Ale myslím, že tady v parlamentu bychom se měli zaměřovat spíše než na kvalitu, než na rychlost. Je třeba zohlednit dopady toho, co chceme dělat, zejména s ohledem na to, že velice málo zemí v současné době naplňuje pravidla paktu stability a růstu. Takže teď, když uvalíme sankce, tak stejně jim to nepomůže. Uh, a komise eh, to chtěla nastavit jako včasná preventivní opatření, takže to, bude, to začne fungovat v situaci rovnováhy. Teď je to stejně na nic, takže tím spěchem vlastně nic nezachráníme kvůli tomu, jak, v jakém stavu jsou teď veřejné finance ve členských státech, eh, jsou tam obrovské deficity a tak dále, takže bychom to neměli uspěchat. I když my jako parlament jsme byli požádáni o rychlý postup, měli bychom postupovat hlavně kvalitně. Potřebujeme eh, dobré veřejné slyšení s dobrou účastí. To je důležité pro veřejnost, aby měla vhled do toho, co se děje. A také jaké, jakékoliv dodatečné zprávy musí projít veškerými postupy, musí být eh, nastaveny tak, aby podpořili naši práci, abychom potom do trialogu a do hlasování šli s důvěrou, že jsme zvládli všechna tato témata. Některá jsou opravdu komplexní ekonomické záležitosti a budeme potřebovat veškerou podporu a musíme tedy využít veškeré podpory k přípravě zpráv. Komise hovoří o té tabulce ekonomických a finančních ukazatelů. Já myslím, že tady by parlament měl hrát velikou úlohu při vytváření tohoto scoreboardu. Samozřejmě členské státy z definice věci mají své vlastní zájmy. A, a my, Evropský parlament, může hrát jakéhosi arbitra v mnoha věcech, aby tady byla skutečně spravedlivá situace pro všechny. Protože možná u společného stolu některé menší členské státy nebudou mít příliš velké slovo. To bude asi z mé strany vše a další věci budu řešit přímo se zpravodají. Děkuji. Děkuji, pan Handel. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Ta diskuse, kterou vedli někteří, je plná nadějí. Ale jaká je naše bilance? My jsme měli poměrně přísný nástroj, pak stability a růstu který automaticky předpokládal drakonické sankce, ale nefungovalo to. Kdyby to totiž bývalo fungovalo, tak by to totiž nefungovalo tak, jak eh, si to někteří přáli. Ale vždycky je to na úkor populace pracujících, je tam ten sociální aspekt, ale je to také na úkor eh, kupní síly a eh, hospodářství v jednotlivých členských států. Takže někteří už o tom takto právě přemýšlejí, ale když se podíváme na nástroje, které tady jsou k dispozici, tak ty chceme zase zflexibilnit, tak aby se lépe dali využívat. Ale stejně to nic nemění na e, povaze celé této povahy. Zatím jsme měli drakonické tresty pro ty, kteří něco způsobili. Brali jsme to tak, že oni tedy vyhazují peníze oknem, všechno je jejich chyba, nemají ve své moci udržet rozpočet na úzdě, ale díky finanční krize a díky tomu, jak fungují finanční trhy v případě Řecka a dalších evropských států, víme, že tak jednoduché to není. Také víme, že z hlediska konkurenceschopnosti a z hlediska opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti to tak není a mnozí se dostali do hospodářské nerovnováhy. Já prostě myslím, že potřebujeme úplně jiné nástroje a doufám, že v té debatě se snad v příštích měsících vzájemně přiblížíme, protože tady potřebujeme diferencované možnosti. Paní Gula a pan Lamberts už o tom částečně hovořili. Bohužel tak daleko ještě v té debatě nejsme, ale doufám, že se tam dostaneme, protože to potřebujeme také nějaký pakt pro zaměstnanost, stabilitu a sociální Evropu. A ten prostě bude vyžadovat jiné nástroje. Abych tady použil jeden příklad trestního práva, nejde o drakonické tresty pro někoho, kdo za svoji hospodářskou situaci může pouze částečně. Jde také o to, jestli toto evropské společenství, společenství států, těm státům, které se dostaly do problémů, kvůli působení jiných členských států a kvůli působení finančních trhů se pokusí pomoci. Samozřejmě to bude znamenat určité náklady, ale spíše v tom slovníku trestního práva by to byla spíše resocializace, spíš eh, než to, že je odvedeme na popraviště. Děkuji. Pan Huntes? Já, projedu. Θέλω να δηλώσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, μίλησε και ο συνάδελφος πριν, Děkuji. Rád bych řekl, že i když nemáme žádnou z těchto zpráv, tak bychom rádi přispěli k tomu, aby byly slyšet všechny hlasy v Evropském parlamentu. Doufám, že zde bude čas a vůle vyslechnout si naše názory v podstatě věci. V tomto smyslu bych rád řekl, že v tomto balíčku a v tomto návrhu komise to vypadá tak, že budeme muset pracovat s komisí, ale pravda je, že my s tím nesouhlasíme. My bychom s nimi neměli spolupracovat. Oni chtějí víc disciplíny, víc dohledu a víc nevím čeho, ale ten problém, který zde vzniká dnes, je problém růstu. A už to zde řekli i ostatní poslanci zprávy, zprávy o veřejném dluhu a tak dále. Ale co se děje s růstem? Já jsem nepochopil, jak se k tomu staví komise. Vše staví na milném základě, na chybném základě. A požadovat kázeň na základě špatného mandátu, to je úplná katastrofa. A já vycházím z paktu růstu a stability. Proč nebylo možné uplatnit tento pakt na žádnou zemi, ani na ta nejsilnější hospodářství? Proč ne? V podstatě to vedlo jen k tomu, že zrostla nezaměstnanost. Pokud nezměníme pakt růstu a stability, tak jakákoliv kázeň nebo snaha o kázeň povede k celé řadě sociálních problémů. Hovořili jsme o kázni, o disciplíně. Hovořili jsme také o Estonsku. Ano, Estonska upravilo svou kázeň, ano. Ale jaké jsou výsledky? Výsledky jsou, že úředníci pobírají opravdovou almužnu. A pokud toto je kázeň, no tak prostě to můžeme rovnou zabalit. Kdo s tím bude souhlasit? My v Evropském parlamentu s tím souhlasit prostě nemůžeme. A další věc, kterou bych vám rád řekl. Je pravda, že v této rozpravě chci, aby byl slyšet hlas Evropského parlamentu oproti radě a komisi, ale obávám se, že tato bitva bude velmi obtížná, protože s těmito postupy a s těmito opatřeními, která vypadají, že zavádějí určitý pořádek, já mám pocit, že nepostupujeme demokraticky a nehovořím pouze o evropských občanech, hovořím také o volených institucích Evropské unie, například Evropský parlament. Evropský parlament prostě nedokázal prosadit svůj hlas a měli by si nás všímat, protože tak se s tím vlastně počítá. A v Řecku to vypadá tak, že také nikdo nenaslouchá národnímu parlamentu v té době utahování opasku. A my zde v Evropském parlamentu bychom měli zasahovat. Národní parlamenty pouze sledují rozhodnutí a uplatňují je. Takže kde je politická zodpovědnost? Samozřejmě potřebujeme koordinační rámec, to je pravda, ale měli bychom jít všichni stejnou cestou. Neměli bychom to dělat tak, jako kdybychom neviděli, co se děje na institucionální úrovni. Hovoříme o změně podmínek a to znamená, že chtějí změnovat, změnit něco, aby byl ukončen ten institucionální evropský rámec. My nejsme příliš hrdí na Lisabonskou smlouvu, ale je třeba něco změnit. Ale pozor, oni nás nutí k něčemu, co udělat nechceme. A musíme si na to dát velký pozor, protože nám to do budoucna přinese problémy. Takže si myslím, že jsme v nevýhodné situaci, v nevýhodném postavení. A my bychom chtěli, aby byla posílena naše pozice, i když nesouhlasíme s myšlenkou, že bychom měli pracovat spolu s komisí. GUE nemůže rozhodně přispět ke společnému stanovisku v této situaci. Euh, Pokud bychom se měli z této krize něco poučit, eh, tak je to to, že bychom měli koordinovat své makroekonomické politiky. A na tom se všichni zhodneme. A je logické, že máme na stole otázku makroekonomické nerovnováhy. Komise se spokojí s meziregionální nerovnováhou obchodních bilancí. A komise předkládá celou řadu návrhů. My předkládáme návrhy, abychom tyto nerovnováhy odstranili. Nicméně návrhy komise nám připadají diskutabilní. Makroekonomickou nerovnováhu, kterou komise bere v úvahu, jsou pouhý, pouhou špičkou ledovce. Jsou zde dva typy makroekonomické nerovnováhy, alespoň tedy dva typy makroekonomické nerovnováhy, například mezi úsporami a investicemi, například ve Francii a v Německu, to jsou dvě země, které představují více než 60 HDP Evropské unie. A tato makroekonomická nerovnováha se ještě posiluje další makroekonomickou nerovnováhou, protože zde rostou rozdíly v příjmech. A tyto typy nerovnováhy vůbec komise nebere v úvahu. A její návrhy z minulého týdne vedou pouze k tomu, že tyto tři typy nerovnováhy se zhoršují. Několik kolegů už říkalo, že Přitvrzení paktu stability povede k restriktivním hospodářským politikám, které určitě ještě potlačí to ekonomické oživení, které není nic moc. Dále politika úpravy platových nákladů, které by měly zmírnit eh, meziregionální rozdíly, povedou pravděpodobně k platové deflaci která rozbije vnitřní poptávku v Evropské unii a možná nás znovu uvrhne do recese, jejímž výsledkem bude další prohloubení rozpočtových schodků. A právě z toho důvodu automatické nebo poloautomatické sankce, které doporučuje komise, budou velmi těžko pochopitelné pro naše spoluobčany. A Evropský parlament by určitě získal, kdyby vycházel ze své práce, především eh, ze zprávy z vlastní iniciativy pana Feo, kde se jasně ukazuje, že je důležité zabývat se takovými ukazateli, jako je míra nezaměstnanosti, míra růstu a nutnosti vzít v úvahu zemi od země, protože Německo není uh, Francie a Španělsko není Itálie. Pak zde máme zprávu paní Beres o krizi, kde se doporučuje něco jiného, než doporučuje komise, především v oblasti anticyklické politiky v oblasti rozpočtu. Já si myslím, že je to zajímavé stanovisko, které hájí také můj přítel pan Gigold. A také pokud jde o nerovnováhu, o mezi regionální nerovnováhu obchodní bilance, tak zde musíme říci, že tady je jen jedna cesta, kterou bychom měli proskoumat, a to je rozvoj strukturálních fondů, které by byly financovány eurobondy. Na závěr bych rád řekl, že debata je dnes otevřená, ale pokud my, jediná demokratická volená instance v Evropě, nevysvětlíme komisi, ale také radě, naše stanovisko, tak mám strach, že rada sama dobře nepřesvědčí členské státy o podloženosti politik, které prosazuje. Then followed by Mr. Schmidt. Paní Lulinka, pak bude paní, eh, pan Schmidt. předsedkyně, děkuji. Já nechci být nepříjemná, ale myslím si, že váha, kterou má tento parlament, eh, pokud jde o radu, této debatě rozhodně nebude záležet eh, na tom, jak se k tomu budou stavět jednotliví poslanci, ale spíše na kvalitě naší práce. Pokud eh, se podařilo přesvědčit eh, státy v debatě o dozoru a dohledu, tak to bylo proto, že poslanci hovořili fundovaně a navrhovali evropštější řešení. Já si myslím, že tato otázka dohledu a celé toto téma nám ukázalo cestu, kterou bychom se měli ubírat také u tohoto balíčku. Zároveň bych ráda upozornila, že to není samo sebou. Samozřejmě zde hrozí, že někdo bude skřípat zuby, ale já musíme přiznat, že mě minulý týden ve Štrasburku ty debaty nepřesvědčily. Zprávy Beres a Fajo vyvolali velmi rozporné komentáře, protože <clears throat> neměli ani páteř, ani žádnou soudržnost. Já velmi dobře chápu, že se zpravodajové snažili získat většinu co nejširší a největší. Bohužel, to mělo příliš velkou cenu. To znamená, že zde nedošlo k výběru mezi politickými a ekonomickými možnostmi. Já bych ráda řekla, že nesouhlasím s paní Wortman Kohl, že v této oblasti už toho bylo uděláno hodně. Je to přesně naopak. <clears throat> Balíček o zprávě ekonomických záležitostí nás povede k tomu, že budeme muset dělat těžká rozhodnutí. A tato rozhodnutí budeme muset učinit proto, abychom byli vyslyšeni. Budeme muset říci, zda v první řadě v oblasti zprávy ekonomických záležitostí v Evropské unie stojí Rada a komise. Musíme také říci, zda jsme pro sankce nebo ne, zda by sankce měly být automatické nebo ne. Budeme se muset rozhodnout. Vyslechla jsem se zde některé kolegy a jsem si jistá, že tato rozhodnutí nás určitě rozdělí, to je nevyhnutelné. A teď, abych trochu potěšila paní Gular, tak bych ráda podpořila Francoa Bajruta, který říkal, že pokud si budeme myslet všichni totéž, bude to znamenat, že už si nemyslíme nic. Ráda bych jí poblahopřála k tomu, že ona jako zpravodajka položila dobré otázky. Takže na závěr, paní předsedkyně, bude to složité, protože když se budeme stavět jako jednomyslně venek, tak tu už nebude nic znamenat. Já bych ráda řekla, že jsem proto, aby poslanci pracovali na těchto záležitostech, i když to bude velká výzva. Děkuji. Děkuji, pan Schmidt. Děkuji vám, paní předsedkyně. Teď hovořím eh, jako eh, člen a občan země mimo eurozónu. Podle mého názoru eh, cesta k rozšíření eurozóny si žádá návrhy a ty návrhy, které se objevují, jsou nezbytné. Musí být přísné, a skutečně důsledné. Jinak by nebylo možné přesvědčit ostatní ani občany mé země, aby hlasovali pro zavedení eura. Protože to, co se dnes říká, podívejte, co jsme říkali v roce 2003, že se to nepovede a prostě, že ty státy v eurozóně nebudou dodržovat pravidla a přesně to se taky stalo. A stejná diskuse, předpokládám, probíhá také ve Finsku, ano. A nejde o sankce a e, tresty a tak dále, pokuty. Jde o dodržování pravidel Pacta sunt servanda a žádná země, ať už velká nebo malá, by neměla se snažit obejít tento závazek. A přesně to se děje a dělo. Já jsem byl velmi vděčný, že jste ve Štrasburku minulý týden eh, přijali dodatek k Fejově zprávě a to, že na měnovém základě ty státy mimo eurozónu by mohly spadat také pod tuto právní úpravu. A prosím, kolegové, zvažte to. Můžeme říct, ano, my nechceme tyto státy připustit, ale pak se mýlíte, protože ty země, které jsou mimo eurozónu, často mají lepší ekonomické výsledky než země uvnitř eurozóny. A není jenom, nejde jenom o to, co řekl uh, Sven Gold, ale E, samozřejmě v těch zemích proběhla také krize a my jsme se snažili podle toho chovat. Podívejte se na Lotyšsko například. Pokud budete dodržovat pravidla, pokud vedete dialog s veřejností, tak vás vy, e, opět zvolí. Přesně to se v Lotyšsku stalo. Takže musíme věřit, že eh, jednáme správně, že se nám daří. Neříkáme, že stabilita je to nejhorší. Říkáme, stabilita je dobrá pro vytváření nových pracovních míst. A inflace Inflace je to nejhorší, co bychom mohli svým občanům nabídnout. Prosím, myslete na nás, i na nás buďte inkluzivní, kteří tam nepatříme. Děkuji mnohokrát. A to nejlepší nakonec někdy. Teď eh, každý ze zpravodajů, pokud chce, dostane minutu, protože už nemáme více času. Samozřejmě je to teprve první výměna názorů, takže si možná můžete schovat svoje komentáře na později debaty eh, s uh, stínovými zpravodaji. Paní Wortman Kohl. Děkuji, já jsem chtěla poděkovat kolegům za příspěvky. Jedna věc je jistá, nebude to jednoduché, protože, a tady souhlasím s kolegy, kteří takto vystupovali ve zprávě, jako a Beres, bychom se mohli držet všeobecných výsledků a kompromisu. Ale teď je třeba se pustit do legislativy a samozřejmě už musíme být mnohem konkrétnější. A proto se těším na další práci. Bude to těžké, ale pokud budeme se opravdu držet pospolu, budeme ochotni někde ustoupit, tak pouze takto si vybudujeme silnou pozici, pokud budeme mít v parlamentu většinu. A to je prostě něco za něco. Ale potřebujeme tedy ty dvě obecné linie. Za prvé chceme snižovat dluhy a deficity a za druhé chceme napravit makroekonomickou nerovnováhu. Pokud budeme pracovat na těchto dvou věcech, tak uspějeme. A chci vyzvat všechny kolegy, máte-li připomínky nebo doporučení, neváhejte a kontaktujte mě nebo ostatní. Děkuji. Děkuji, paní Federa tady není, paní Gujách. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Ano, jednota, to ano. Souhlasím se s důrazňováním toho, že, by to, nemě, že to není jednoduché. Eh, za druhé, musíme dále pracovat, tvrdě pracovat na tomto tématu. Nebude to jednoduché. A děkuji všem, kteří zde uvedli, že bychom neměli mít procyklická opatření, je třeba se zaměřit na důsledky, jak říkala paní Hübner. A za třetí, rytmus. Kas odešla a myslím, že má pravdu. Myslím, že musíme vyprodukovat něco, co bude kvalitní. A poslední připomínka, my tě všichni milujeme, Oli. Pan Haglund, nechcete vystoupit, paní Ward? Jenom abych navázala na některé připomínky. Děkuji za to, že jste zmínil eh, kromě byče také cukr, to je velice důležité. A to, co říká Danuta o morálním riziku, bylo velmi relevantní, protože to je právě klíčové. Ohledně sankcí, jak říkala Astrid, musí být nastaveny tak, aby fungovaly je tady obrovská otázka morálního rizika. A Svené, ty jsi hovořil o tom, jak zabránit tomuto morálnímu hazardu a na to se, myslím, zaměřuje nebo začala zaměřovat i Task Force, vymýšlí ten mechanismus řešení, ale nevím, jestli to bude fungovat to tvoje řešení pro investory, protože pro mnohé investory je to právě těžké investovat do dluhopisů které by měly nějaké automatické odpisy. Nevím, jestli na to existuje nějaké chytré řešení, uvidíme, ale Task Force už se na to také zaměřuje. Poněvadž toto je balíček, je důležité, aby se parlament zaměřil na práci, která už byla odvedena. Hovořili jsme o tom se zpravuje dnes ráno, abychom maximálně vytěžili z poznatku jeden druhého, abychom se vyvarovali slepých uliček a aby celkový výsledek byl úspěšný. Děkuji kolegové. Jenom jsem chtěla říct si, že budeme mít návrh zprávy na 24. a 25. ledna. Víte, že víme, že je před vámi velký kus práce. Děkuji vám za spolupráci a trpělivost při strukturování této složité debaty a nezbývá mi, než vám popřát dobrou chuť a uvidíme se zde v 15 hodin a budeme tady mít výměnu názorů eh, se zástupcem, s předsedou Evropského výboru regulátorů trhu z cených papíry. Děkuji.